meine sehr verehrten Damen. Vážené dámy, vážení pánové, Rád bych zahájil naši dnešní schůzi a všechny vás srdečně vítám v plenárním sálu Evropského parlamentu na našem workshopu o občanském právu. Obzvlášť srdečně vítám mezi námi zástupce národních parlamentů. Toto je workshop, který organizujeme společně se zástupci národních parlamentů. A chci připomenout, že tady máme 21 zástupců z 18 15 parlamentů. Já si myslím, že to je úspěch eh, s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a ukazuje to, že tedy tento výbor, který se koná už po druhé v tomto složení, vede skutečně intenzivní dialog s odpovědnými zástupci národních parlamentů a že se tedy tento postup osvědčil. Kromě toho bych chtěl poukázat na to, že téma, kterým se dneska budeme zabývat, to tedy je, se týká, jak můžeme pomoci rodinám a občanům v Evropě, v, především v souvislosti souvislosti s otázkou práva. A toto je téma, které má velký význam, protože se zde jedná o velký počet přeshraničních záležitostí, které se týkají jak eh, dědictví přeshraničního, které nabývá v této srůstající Evropě stále na významu. A s tím je spojena také celá řada problémů. Eh, my tedy přispějeme společně s národními parlamenty k řešení těchto otázek a zjednodušíme tento postup pro lidi. A já si myslím, že velice důležitý je tento bod, že tedy se můžeme vyměnit pozitivní praktické zkušenosti a nemusíme diskutovat pouze teoreticky. Je to téma, které má obzvláště velký praktický význam. Vyslechneme si celou řadu mluvčích, já bych chtěl srdečně uvítat vedle mě vlevo paní Dianu Vales, která bude zpravodajkou k otázkám dnešního tématu a také převezme předsednictví, protože já mám v 11 hodin další velice důležitý termín a musím vás opustit. Vítá mezi námi také pana Melchiora Vataleta, doufám, že to vyslovuji správně, který je eh, zástupcem pro Eh, přistěhovalectví, azyl a rodinnou politiku. Je to především ten bod, kterým se budeme dneska zabývat. Dále se zde jedná o kulturní zařízení belgického státu, kterým se zabývá pan kolega Vatelet. Dále vítá mezi námi paní Reding, která ovšem přijde až v 10 hodin, ale možná, že se opozdí díky tomu, jaké počasí vládne. Já bych chtěl ještě eh, osobně uvítat tedy všechny ty, které jsem vyjmenoval a vám všem chci popřát dobrou spolupráci, technický pokyn. Kdo se chce přihlásit k jednotlivým tematickým komplexům, tak každý má před sebou eh, formulář, kde se můžete přihlásit o slovo. Prosím, předejte to potom dopředu, protože pro nás je to potom přehlednější a chtěla bych říct, je to také spravedlivější, nežli když se spolehneme na své vlastní oči, které bloudí po plenárním sále. Chci vám říci, že máme celou řadu dokumentů, kterou máme před sebou. Uh, na stole. Musíme skutečně velice intenzivně pracovat. Jsou to otázky, které nás budou všechny zajímat a chci poděkovat všem pilným spolupracovníkům, kteří jsou autory těchto dokumentů a musím říci, že jsou to vynikající dokumenty. Tolik tedy moje poznámka na úvod a já bych předal slovo Dajaně Volis. Prosím, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za předsedni, předsedu parlamentu Jiřího Buska vás chci přivítat na půdě Evropského parlamentu a ráda bych využila příležitosti k tomu, abych zmínila kontext našeho jednání z hlediska práce, které se parlament za poslední léta věnoval a také vzhledem k práci, kterou připravujeme a při níž se těšíme na vaši podporu a pomoc, tak abychom usnadnili život našim občanům, jejich rodinám a obecně vztahům po celé Evropě. Vycházíme z toho, pokud se ohlédneme na dobu před několika lety na půdě tohoto parlamentu, když se diskutovalo o volném pohybu osob, ukazovalo se, že je snadnější volný pohyb zboží, než je volný pohyb občanů. Je tedy obtížnější, aby občané využili výhod volného pohybu a my právě volný pohyb osob musíme učinit skutečností, protože Eh, naše vlády uvádějí, že jakožto jednotlivci občané máte právo na volný pohyb a naši občané to dnes považují za samozřejmost. A podíváme-li se na čísla v roce 2009, zhruba 12 milionů evropských občanů využilo eh, nabídky studovat, pracovat nebo odejít do důchodu v zemi, která je jinou zemí než jejich eh, domovina. Šlo tedy o 12 milionů občanů evropských států a počet takto přesouvajících se lidí roste. V důsledku rostoucí mobility ale také logicky, že naše životní události eh, jako sňatek, někdy bohužel také rozluchka nebo rozvod děti a nebo také úmrtí. Všechny tyto události mají přeshraniční rozměr a jsou situace v životě, kdy je člověk křehký, zranitelný a úplně poslední věc, kterou si přeje, dostat se do nějaké přeshraniční soudní pře. A i přes práci, kterou jsme udělali, bohužel se to často stává. Existují právní, administrativní i praktické obtíže související s rozdíly v našich právních systémech. Eh, otázka pak zní, když dojde k rozvodu, eh, třeba eh, které právo, podle kterého práva rozvod proběhne, stejně tak u dědictví nebo práva péče o děti a podobně a zcela v základech pouhé uznání existence běžných dokumentů o občanském stavu. Život v mobilní Evropě tedy není tak snadný, jak by měl být nebo mohl být. A ti z nás, kteří už za léta pracují eh, ve výboru pro právní záležitosti, jsou přesvědčeni, že jde o přístup ke spravedlnosti. Samozřejmě řada z nás má starosti se systémem spravedlnosti ve vnitrostátním kontextu, kde jsou omezení přístupu ke spravedlnosti v důsledku nedostatku financí a podobně, ale nechceme tyto problémy ještě navyšovat tím, že nabídneme ještě další vrstvu zkomplikování všech věcí, eh, s kterou se může setkat občan, eh, který eh, třeba využil výhod jednotného trhu a pracuje v jiné zemi nebo žije v jiné zemi. A právě s ekonomickou stránkou tyto věci souvisejí, protože pokud zjednodušíme řadu praktických právních otázek a pokud řada našich občanů eh, cítí příležitost využít výhod volného pohybu osob, může to samozřejmě také posílit ekonomickou schopnost Evropy. Ale když jsem začala poněkud negativně, musím také zdůraznit, že musíme být eh, hrdí na pokrok, kterého bylo dosaženo při snižování bariér, které existovaly zvláště tím, že například bylo přijato nařízení Brusel 2 eh, o soudní působnosti a uznávání rozsudků ve věcech manželských, eh, ve věcech rodičovské odpovědnosti a také v souvislosti se spoluprací a eh, uznání povinností v oblasti výživného. A víme, že Například v řadě členských států probíhá práce v oblasti ošetření rozluky, rozvodu a také věcech dědických. Musíme i nadále uvažovat o e, usnadnění ochrany práv rodičů, práv dětí a posílení smírného řešení sporů formou mediace uznávání mezinárodních rozhodnutí a také e, například e, oblast umělého oplodnění nebo náhradního rodičovství. O to má zájem Hákská konference a samozřejmě my si klademe otázku, jak my, členské státy EU, e, budeme s nimi spolupracovat. Existuje celá řada přeshraničních otázek a problémů, například majetek v manželství nebo i nemanželské svazky, registrovaná partnerství. A pokud se podíváme i na samotný kontext manželství, bohužel tam se také objevují problémy jako domácí násilí nebo eh, problémy nucených sňatků. S tím se setkáváme v Evropě také. Hm, a musíme se ptát, jaká je odpověď nás eh, jako Unie a členských států na tyto problémy. Já myslím, že se za první rok nového mandátu tohoto výboru a eh, této komise, tohoto parlamentu ukázalo, že existuje ehm, skutečná vůle, která je skutečně bez obdoby, eh, postavit občana do srdce utváření politika strategií a to má zásadní význam v oblasti občanskoprávní. Hm, pokud se podíváme například na stokholmský program, který komise předložila počátek mandátu eh, a odpověď tohoto parlamentu, eh, který zdůraznil, že právě tímto směrem se chceme vydat. A také se zdá, že toto nachází odraz v pocitech občanů Evropy. Pokud se podíváme na výsledky průzkumu Eurobarometru například v oblasti eh, občanské spravedlnosti občanskoprávní, ukazuje se, že dvě třetiny respondentů se domnívají, že by se EU měla ujmout iniciativy v oblasti práva rodinného při jeho přeshraniční aplikaci. Je to tedy pro nás mandát, abychom podnikli další kroky a my všichni v této sněmovně bychom chtěli zdůraznit skutečnost, že nejde o krok ku předu směrem k harmonizaci, O to nám ani nejde. Řada z nás pochází z právních tradic a kultur, eh, k nimž chováme úctu, na něž jsme hrdí a nejde o to, abychom tyto systémy zrušili nebo zbourali. Naopak se snažíme hledat cesty, jak formou mezinárodně právní spolupráce můžeme zajistit kontakty mezi těmito systémy a hlavně vytvořit spolupráci a důvěru. A právě v ovzduší důvěry a spolupráce pak můžeme dosáhnout celkového cíle, tedy umožnit občanům, kteří se volně pohybují po Evropě, přístup ke spravedlnosti odpovědnosti. Lisabonská smlouva dává tomuto parlamentu, a chci zdůraznit, že také parlamentům národním, vyšší pravomoci a možnosti. Právě v těch oblastech, které nás dnes zajímají. A proto je obrovsky významné, dále rozvíjet naše vztahy a pracovat mnohem těsněji společně do budoucna a to nejenom samozřejmě v oblasti e, občanskoprávních e, e, témat a vztahu s našimi národními parlamenty, ale je také obrovsky důležité, aby se lidé z právnických profesí, lidé praxe setkávali, protože oni jsou těmi prvními nárazníky, oni jsou ve středu všech těch politik, které se tady snažíme vypracovávat a proto vaše zapojení od samého samého počátku, zapojení vašich kolegů eh, je zcela zásadní pro to, abychom v této oblasti mohli v Evropě pokročit kupředu. Takže pro mne je skutečně potěšením, že se dnešní konference koná. Jsem Eh, opravdu velice, velice příjemně překvapena rozsahem eh, toho dnešního programu, rozsahem té dokumentace, která byla eh, dána k dispozici. Těším se na opravdu naplněný den a také eh, chci říct, že je velice pěkné, že zde máme nejenom vás z národních parlamentů, ale také pana Vatelete, eh, státního tajemníka Belgie, jako eh, předsedající země. Děkuji panu předsedovi a těším se na pěkný společný den plný práce. Děkuji, Dajano, za tento úvod a já hned využiji této příležitosti a bezprostředně předám slovo panu Melchiorovi Vacheletovi. Prosím, pane státní tajemníku, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že mám tuto příležitost eh, se k vám obrátit eh, dnes, kdy se tady eh, koná setkání s nejrůznějšími národními parlamenty a pohovořit o eh, pár krocích realizovaných za belgického předsednictví, které představují zase pouze jednu z mnoha etap v oblasti práva, v oblasti občanského práva, práva rodinného pro dobro evropských občanů. Dnešní setkání mi vlastně umožňuje, abych eh, tak trochu schrnul, co bylo vykonáno za belgického předsednictví. Velice si vážím této možnosti a o to víc, že eh, když eh, vidím váš dnešní program s mnoha zajímavými tématy, s mnoha zajímavými řečníky, myslím si, že to bude velmi, velmi náročný, ale velmi obohacující den a je pravdou, že Evropané se čím dál tím více pohybují. A já dodávám naštěstí, je to dobře, to jsme si právě přáli, to je přece jeden z cílů Evropské unie a ono to funguje, ono to běží. Eh, počet eh, mezinárodních eh, eh, vazeb, vztahů, manželství, to vše čím dál tím více narůstá. Toto vnímáme jako pozitivní element vzhledem k tomu, že z důvodů profesních, z důvodů kulturních lidé chtějí poznávat celý evropský kontinent a proto čím dál tím více z nich se pohybuje napříč kontinentem, využívají této možnosti možnosti a to znamená, že vlastně vzniká čím dál tím více situací, dalo by se říct, mezinárodních či s mezinárodním prvkem a na ty je třeba reagovat. Jedna je třeba reagovat v oblasti občanskoprávní a to si myslím, že je také vlastně cílem vašeho dnešního setkání, e, cílem také těch kroků, které byly na úrovni Evropské unie e, realizovány, jejichž e, hlavní osou je eh, řešit tyto otázky, které eh, vyvstávají a případné z nich vyplývající spory. Chtěl bych dnes ve vaší přítomnosti eh, zdůraznit čtyři prvky belgického předsednictví, kde snad doufám se nám podařilo jít správným směrem. Ta první oblast je posílená spolupráce v oblasti práva rozvodového. Poprvé vlastně e, je to, co my budeme využívat e, mechanismus posílené spolupráce, tak jak je zakorven v naší smlouvě. A tato první forma posílené spolupráce bude mít právě své vyústění v právu rodinném. A je to proto, aby bylo určeno příslušné právo v rozvodových přích. Jsem velice rád, že právě rodinné právo a za belgického předsednictví e, v tomto směru je první vlaštovkou. V rámci této posílené spolupráce, abychom rozhodli, jaké bude to rozhodné právo v oblasti rozvodových pří, je tady ještě řada dalších otázek. Například my jsme chtěli, aby ty země, které se budou chtít připojit k této posílené, e, zesílené spolupráci, e, aby v tom to měli možnost, aby v jakékoliv fázi eh, byli eh, informovány a aby eh, se eventuálně k nám v rámci této spolupráce mohlo připojit čím největší počet států. Tím, čím více, tím lépe, tím snadnější bude život evropských rodin, evropských občanů. Rovněž jsme chtěli do těchto diskuzí zapojit parlament. Je to jasné. Parlament je legislativním hráčem na tomto evropském poli a proto jsme chtěli i nadále pokračovat a rozšiřovat diskuzi s parlamentem. Jedná se o opravdu značný průlom. Proč? Protože dnes 16 milionů manželských dvojic, které s se zdávají na evropské úrovni, budou mít mnohem větší právní jistotu v případě e, rozluky či rozvodu. A rovněž jsme chtěli umožnit e, manželským dvojicím, aby si mohli vybrat e, příslušný soud či rozhodné právo, pokud něco takového není možné z toho či onoho důvodu, tak eh, ty mechanismy, které budou to rozhodné právo určovat na základě, dejme tomu, místa stálého pobytu a tak dále, budou spuštěny. To znamená, že tady vzniká právní jistota velice zásadní u osob, které se rozvádějí a které jsou různého původu uvnitř Evropské unie a zároveň je tady zajištěna větší míra právní jistoty a omezují se konflikty, protože pokud vy vlastně e, stanovíte to rozhodné právo a e, to e, vlastně jedním krokem, které, který umožní sklidnit tu situaci v rámci toho páru a umenšit počet konfliktních stavů a je to i lepší a jednodušší pro případné děti. Další věc e, je tady otázka nástupnictví e, či dědictví. E, čím dál tím více osob se pohybuje, jak bylo řečeno, a e, ti lidé se tedy pohybovali během svého života na úrovni, na území Evropské unie, mohou tam mít různé statky, různé majetky v různých e, státech unie, takže zase je třeba e, uznání těch jednotlivých oprávněných aktů tak, aby se zase snížily případné konflikty i v těchto věcech, a aby tedy vlastně mohly existovat nejrůznější právní normy, právní řády, které e, tyto věci, nástupnictví, dědictví a podobně neupravují vždy stejným způsobem v jednotlivých členských zemích. Takže i když určité členské státy tak trochu e, v tomto směru stávkují či e, odmítají velmi výrazný společný pokrok, tak se nám podařilo i v této oblasti zaznamenat určité úspěchy a zase Eh, posunout tu situaci ku předu. Třetí oblast je oblast, eh, která se týká únusů dětí. Eh, jeden z rodičů prostě přestane přijímat skutečnost, že druhý se může s dítětem stýkat. To je samozřejmě tragická situace. Jsou to velmi intenzivní, obtížné věci. Děti samozřejmě jsou obrovsky významným aktérem v celé této věci a vše že se eh, z titulu jejich eh, věku a dalších prerogativ ještě zhoršuje a ta situace je často velmi, velmi obtížná. A pokud k této velmi obtížné situaci ještě dodáte další prvek, ten mezinárodní prvek, tak je to opravdu nesmírně složité. A my eh, v důsledku toho, že tady vlastně je celá řada zúčastněných stran, celá řada aktérů, jsme v Belgii přistoupili k velmi rozšířené otevřenému a bohatému systému eh, mediace a eh, zdálo se nám, že by bylo dobré rozšířit tento belgický systém na celoevropskou úroveň. Zahájili jsme to prostřednictvím deseti pilotních projektů, eh, protože se nám opravdu jeví, že ta mediace je velmi důležitým a účinným nástrojem právě v oblasti rodinného práva, v oblasti řešení sporů o děti a tak dále. Nesnad, že by vyřešila všechno, nicméně zdá se, že ty výsledky ukazují k tomu, že rodiče eh, mnohem snáze toto akceptují a následně vykonávají eh, ta rozhodnutí, nad kterými se společně s mediátory dobrali. Takže eh, často jsou vlastně těmi obětmi, těmi rukojmími právě děti. A i z toho důvodu je zapotřebí učinit maximum pro to, aby byly nalezeny přijatelné formy řešení a mediace je nepochybně jedním z nástrojů, který umožňuje k těm výsledkům dospět a těch deset pilotních projektů, které jsme spustili, opravdu prokazují, že i v případě tak citlivé otázky, jako jsou únosy dětí, tyto formy mediace pomáhají. Pak je tady Hákská umluva, otázka výživného a tak dále, implementace eh, jazykových eh, podmínek a tak dále. Při eh, při implementaci ustanovení Hákské úmluvy o Eh, tedy zajišťování výživného eh, v přeshraničních případech, eh, tam jsme rovněž výrazně pokročili. Takže ať se jedná o rozvody, ať se jedná o ty únosy dětí či zajišťování výživného v mezinárodních případech či nástupnických záležitostí, eh, tak eh, se nám podařilo hodně, hodně pokročit ku předu eh, v oblasti toho rozhodného práva, únosu dětí. A ještě jednou vám chci říct toto. My, členské státy, já si to dobře uvědomuji, vždy velice váháme s tím přijmout, aby se občanská právní norma jiného státu týkala i našich vlastních občanů. Máme takovou tendenci se se domnívat, že ty e, normy cizí jsou méně kvalitní, méně výhodné pro nás. Myslím, že bychom se měli zbavit e, těchto e, předpojatých úsudků. Pokud tak neučiníme, tak to bude škoda pro evropské rodiny, občany a e, my vlastně e, necháme vzniknout ještě další úroveň právního konfliktu e, v těch sporech, které už jsou teď pro rodiny, děti velice náročné. Takže více spolupráce, více soudržnosti mezi našimi občanskoprávními Eh, řády, to by bylo jistě nápomocné. Evropská unie umožnila občanům, aby eh, se pohybovali svobodně eh, po celém území. Učiňme také maximum proto, abychom důsledky tohoto pohybu byli schopni lépe řešit a jsem velice rád, že během belgického předsednictví se podařilo učinit další kroky tím správným směrem a jenom věřím, že to tak bude možné i do budoucna. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane státní tajemníku, za váš příspěvek. Nyní mezi námi srdečně vítám paní komisařku Vivian Reding, která se přece jenom probojovala navzdory špatnému počasí k Evropskému parlamentu. Prosím, máte slovo, paní komisař. Dámy a pánové, dobrý den. Je pro mě velkou ctí a potěšením nejenom hovořit eh, k evropským poslancům, ale také eh, k poslancům jednotlivých členských států. Je nesmírně významné, aby se obě instituce sešly. Nastal čas, kdy spolupráce mezi evropskými institucemi a národními parlamenty musí být posílena. Otázky, kterým se věnujeme, jak na evropské úrovni, tak na úrovni vnitrostátní, jsou de facto stejnými otázkami a týkají se eh, stejných lidí. mohou být tedy jedné národnosti, ale pak mají problém v jiné zemi. A ať se rozhodnou pro cokoliv, mají práva a povinnosti ale věci se z ale eh, je také změna, eh, kterou přináší smlouva o fungování Evropské unie. Jejíž nedílnou součástí eh, je právě řada nových ustanovení, kdy problematika spravedlnosti a vnitra vyšla čistě z domén ministrů členských států, eh, tedy eh, aniž by do toho nějak zasahoval Evropský soudní dvůr a eh, dostala se tato problematika právě do té meziinstitucionální oblasti, což je důležité pro zákonodárce, radu ministrů a také Evropský parlament, který ve spolupráci s poslanci národních parlamentů také rozhoduje o tom, o čem se bude diskutovat, a pak Evropský soudní dvůr zajistí, aby to, o čem bylo rozhodnuto, bylo správně implementováno na správné úrovni. Prv, první, jsem vlastně první komisařkou pro lidská práva a občanství v historii Evropy. A mým úkolem je zajistit, aby všechny aspekty do sebe zapadaly. U některých prvků je to docela snadné, jako například práva osob, které jsou zadrženy policií a předvedeny před soud v sousední zemi. Tam jsme už v rekordním čase rozhodli o právo na soudní tlumočení a překlad a na konci tohoto týdne eh, budeme, eh, se bude také eh, diskutovat o dalších eh, právech a pak o právech jako například přístupu eh, k právníkovi, právní pomoci eh, a podobně. A budou tedy garantována minimální práva všem občanům Evropy, ať už se odstnou kdekoliv a budou mít potíže. A vzhledem k tomu, že to nestačí, nestačí prostě zaměřit se na práva těch, kteří mají problém u soudu, musíte brát v úvahu také osudy obětí eh, trestných činů nebo obětí nehod nebo jakýchkoliv negativních jevů, eh, pokud k tomu dojde v jiné zemi. Eh, na jaře příštího roku předložím komplexní balíček právních opatření a takzvaného soft law pro ochranu obětí a stejně eh, také eh, pro eh, řešení otázku vztahu k dětem, protože děti často mývají zásadně specifické problémy, pokud jsou předvolány k soudu, například ve věci svědectví v sousední zemi. My jsme tedy přesvědčeni a odhodláni ehm, zajistit, zajistit, aby právo na volný pohyb osob se stalo uchopitelnou skutečností pro občany Evropy. A učinili jsme tak 27. října, eh, kdy proběhla společná tisková konference mezi komisařem Michelem Barnierem, který odpovídá za jednotný trh a mnou, která odpovídám za občanství. Když jsme se sešli, chtěli jsme společně vysvětlit, jak obnovit a oživit jednotný trh, ale nejenom z hlediska ekonomického, ale e, také s tím, že občan má stejný význam jako ekonomika a právě občané a ekonomika e, jsou vlastně dvěma stranami jedné mince a to pro nás také znamená uplatňování Lisabonské smlouvy a také eh, charty eh, základních lidských práv. Eh, kolega Vatele tady hovořil o otázkách poslední vůle nástupnictví dědictví, který, která se bude týkat zhruba 450 Ehm, ehm, různých 30-50 tisíc různých ehm, případů, které se stanou v přeshraničním kontextu a právě využití eh, obvyklého místa pobytu nebo obvyklého bydliště eh, v této souvislosti bude nesmírně důležité pro vyřešení otázky dědictví a nástupnictví z hlediska toho, kde se aktiva nacházejí a tam se to bude řešit podle jednoho jediného právního systému. Návrh také uvádí, že soudní rozhodnutí vydané v jednom členském státě státě eh, bude moci kolovat po celé Evropské unii. Znamená to, že dokument, který je vydán v jednom členském státě, by měl být přijat i v druhém státě. Občané tedy už nebudou muset eh, dodávat žádné další místní dokumenty a absolvovat další právní kroky v tom druhém státě, pokud jim někdo zemře. A to je také důležité z hlediska evropského osvědčení o nástupnictví, které také eh, jas, bude jasně stanovit práva pozůstalých, práva dědiců, eh, vykonavatele poslední vůle a to vše podle práva rozhodného a to umožní občanům, aby ehm, se mohli těšit svým právům na základě jednoho jediného dokumentu vydaného jedním členským státem. Také si uvědomuji, že Evropský parlament, národní parlamenty a rada se zaměřují na podrobnosti tohoto návrhu a je celá logické, že komise také pracuje jako spoluzákonodárce se svými kolegy a důležité je, aby tento návrh přinesl tu úroveň právní jistoty, kterou občané potřebují. Neměli bychom ale zapomínat na skutečnost, že Veřejné připomínkování a hodnocení dopadů prokázaly eh, velkou podporu pro tento systém. Ano, podrobnosti řešit musíme, ale zablokovat celý zákonodárný proces pro těch 450 tisíc občanů, to by nebylo správné a jsem přesvědčena, že bude možné nalézt takovou dohodu, která bude přijatelná pro všechny. To je jenom jeden prvek ze všech, eh, který se týká možnosti, aby občan využil svého práva na mobilitu. Také chci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 bude se řešit právní úprava pro týkající se majetkových práv manželství a v registrovaném partnerství. V současné době pro mezinárodní sňatky je obtížné zjistit, kde je soudní působnost, eh, které právo je právem rozhodným pro jejich danou situaci, včetně situace majetkové. A cílem je tedy zajistit, eh, volný pohyb soudních rozhodnutí z hlediska majetku sezdaných párů a zároveň jejich uznání v členských státech. Nová nová právní úprava bude navržena na počátku roku 2011 a e, to bude také v souladu s existujícím nařízením o věcech e, sňatku a e, péče o dítě v případném manželském sňatku a to bude v Římě 3, tak jak už o tom hovořil kolega Vachtele. Já jsem chtěla vysvětlit ještě jednu věc. Nařízení o rozhodném právu v oblasti rozvodu představuje první rozhodnutí, které bylo učiněno na základě posílené spolupráce. Ehm, jako Lucemburčanka nejsem příliš nakloněna této posílené spolupráci. Já si vždycky říkám, že je mnohem lepší posunout 27 států nikoli aby postupovala dopředu jenom menší skupinka států. Proto jsem o tom přemýšlela, diskutovala jsem to, o tom s kolegy poměrně dlouho, než jsem došla k rozhodnutí, že tímto směrem se nicméně vydáme protože to představuje skutečný přelom. Je to poprvé, kdy posílená spolupráce byla navržena jako cesta k řešení a je to také milník, který nám pomůže překonat zablokovanou situaci ve věcech evropského práva. Je to otevřená, posílená spolupráce, takže všechny členské státy mají možnost se připojit, pokud e, budou chtít. A já jsem prostě cítila, že tady je na vybranou. Je na vybranou mezi řešením, které by zahrnovalo alespoň většinu občanů, a v tomto směru posílená spolupráce znamená, že 80 občanů Unie bude pokryto a nebo na druhé straně mezi, žádným, eh, mezi tím, že tady nebude žádné řešení a nebudou, eh, nebude možné snadno řešit spory eh, v této oblasti. Eh, a eh, tato posílená spolupráce se zdá eh, bude moci postupovat i v další oblasti. V oblasti tedy in family law um, we might have a breakthrough v oblasti evropských ochranných, eh, ochranné známky. To je zase další zajímavá oblast. Volný pohyb eh, dokumentů je předpokladem pro něco takového. Například eh, rodný list je zapotřebí pro vstup do školy, pro oprávnění k pobírání důchodových dávek a takovéto dokumenty jsou četné takže když občané uplatňují své právo na volný pohyb, tak se setkávají s různými e, překážkami a někde e, jsou e, dokumenty uznávány pouze ty, které jsou vlastní danému státu a ne z jiných zemí. Z tohoto hlediska chci ještě v prosinci zahájit veřejné, veřejnou konzultaci. A vaše eh, dnešní příspěvky a ta veřejná diskuze budou mít nepochybně výstupy, my je budeme analyzovat a pak předložíme dva právní návrhy o volném pohybu a uznávání eh, těch veřejných dokumentů a předložíme eh, příslušný právní návrh v této oblasti již v roce 2013. Rovněž se hovořilo o velkém počtu dětí v Evropské unii, eh, kterých se dotýká, eh, dotýkají různé spory v oblasti rodinného práva. V článku 4 základní eh, charty lidských práv se hovoří o tom, že děti mají právo i v případě rozluky či rozvodu rodičů na pravidelný kontakt s oběma rodiči. Samozřejmě se musí sledovat hlavně nejvyšší zájem dítěte. Nová legislativa již e, toto do značné míry usnadňuje a e, tam, kde to je možné, tak také prosazuje užívání mediace. Do roku 2013 komise aktualizuje stávající legislativu o uznávání a e, prosazování a e, bude se tedy jednat o určitých minimálních normách a o zrušení e, těch takzvaných předběžných opatření, což by mělo celé vést k snadnému uznávání a prosazování soudních rozhodnutí, kratších soudních řízení a zmenšování problémů problémů v této oblasti uvnitř Evropské unie. Dámy a pánové, vážené kolegyně a poslanci a koleg, eh, poslankyně a kolegové poslanci, toto bylo pouze několik pár hlavních bodů, ale jak vidíte, eh, alespoň jsem se snažila ukázat směr, kterým jdeme. Užívání vnitřního trhu jako volně vybraný prostor eh, našimi eh, občany musí být právem pouze, ne pouze na papíře, ale také ve skutečném životě. A proto potřebujeme odstraňovat tu celou řadu překážek, které stále ještě ční a společně s tímto novým systémem, který Evropská komise navrhuje a Rada a parlament eh, o nich rozhodují, a následně Evropský soudní dvůr eh, pak eh, kontroluje eh, implementaci. S, těmi, s touto celou strukturou budeme mít nepochybně úspěch. Za pouhých devět měsíců se podařilo dosáhnout toho, co vám zde bylo předloženo. To je neobvykle, neuvěřitelně krátká doba na evropské právo. Napochybně je to proto, že si všichni zúčastnění uvědomili, že těch 12 milionů evropských občanů má právo na to uplatňovat své nároky, uplatňovat svá práva v této oblasti. A nepochybně je velice důležité, že teď jste zde s námi vy, zástupci národních parlamentů, abyste se této rozpravy mohli. Srdečně děkuji, paní komisařko, za váš příspěvek. Přejdeme k prvnímu pracovnímu zasedání a předávám slovo panu Tadeusi Čijevkovi, tož je koordinátor pro parlamentní výbor Evropského parlamentu, který se týká tohoto tématu a je zpravodaj také pro toto téma. Prosím, tady už máš slovo. Dzień dobry, vítám Państwa bardzo serdecznie. Dámy a pánové, dobrý den všem. E, Připoji se e, k všem úvodním formulacím a e, díkům, které zde již byly vyřčeny mými předřečníky. A jsem velice rád, že tady mohu přivítat kolegyně a kolegy z národních parlamentů, pak z Evropského parlamentu a velice srdečně vítám všechny naše dnešní řečníky, kteří nám v tomto čase předloží svá stanoviska, své názory na řadu oblastí velice citlivých oblastí e, toho, co nazýváme rodinným právem. E, panu e, Arkadiu Dias Teresovi bych chtěl také poděkovat, že přijel je mluvčím národních, je členem Senátu Španělska a bude vlastně uzavírat naše dnešní dopolední jednání. Ještě chci jednou připomenout, že všichni eh, poslanci či senátoři zde přítomní mají možnost vystoupit v diskuzi tím, že eh, svou žádost eh, tedy předloží na tom formuláři, který všichni máte. V tuto chvíli však již máme zhruba 20-minutové spoždění, takže eh, budeme muset eh, se chovat velice disciplinovaně, abychom také vám, našim dnešním hostům z národních parlamentů, umožnili položit otázky, eh, na které byste rádi nalezli odpověď a proto dovolte, abych bez dalších okolků se představil. Pracuji v ústavně právním výboru, zabývám se Eh, rodinným právem, takže i pro mne osobně budou eh, tyto příspěvky a tato naše dnešní rozprava velice, velice zajímavá eh, a budu ji sledovat téměř s pohnutím, které je snad pochopitelné. Všechny jednotlivé řečníky prosím, aby byli tak laskavi a dodrželi vyměřený čas, což je těch maximálně 10 minut. Předesílám, že budu velice striktně hledět na e, časomíru a prvním řečníkem je paní Katarína Bele Velky, která je profesorkou e, mezinárodního práva soukromého, e, srovnávacího práva a práva rodinného na univerzitě v Utrechtu. A ona bude hovořit vlastně o tom prvním hmatatelném příkladu posílené spolupráce v Evropě eh, v oblasti eh, rozluky a eh, mezinárodních svazků v rámci Římu 3. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. V březnu 2010 Evropská komise vydala první návrh na řízení rady mm, aplikující posílenou spolupráci v právu vztahujícímu se k rozvodu a rozluce. Tento návrh, který je označován jako Řím 3, obsahuje jednotná, jed, jednotné kolizní normy eh, pro eh, rozvod a rozvoku přes hranice států. Eh, Řím brzy přijaté budoucí nařízení Řím 3 vstoupí v platnost však v pouze 14 členských státech. Je tomu tak poprvé v oblasti občanskoprávní spolupráce přes hranice Evropy, kdy se používá systém posílené spolupráce. 13 členských států se na přijetí Říma 3 podílet nebude. Budou i nadále aplikovat svoje vlastní kolizní normy, které jsou odlišné od návrhu Řím 3. Eh, eh, eh, proč nebyla dosažena jednotnost, když v roce 2008, eh, když byl publikován první návrh Říma 3, asi všichni vědí, kteří se zajímají o problematiku mezinárodních rozvodů. Nebudu eh, se vracet do minulosti, spíše si budu klást několik otázek týkajících se obsahu Říma 3. Na jedné straně vítáme možnost eh, určit si rozhodné právo ze strany manželů. Kdy by však měli tu tuto volbu rozhodného práva učinit podle návrhu Říma 3. Eh, je možno tuto volbu učinit bez omezení. Je však rozdíl mezi předmanželskou smlouvou uzavřenou před uzavřením sňatku eh, a smlouvou rozvodovou nebo rozlukovou, eh, zatímco manželská smlouva je závazná v blízké i vzdálené budoucnosti i v době, kdy ten úzký vztah mezi manželi dále neexistuje. Podle mého názoru manželé pak činí informovanější volbu v oblasti rozhodného práva teprve v době, kdy se rozhodnou svazek ukončit nikoli v době, kdy do manželského svazku teprve vstupují, e, což se často odehrávalo o mnoho let dříve nebo dokonce desetiletí. To by byl tedy lepší přístup. Podle návrhu Říma 3 eh, dohoda, která se vztahuje eh, k volbě práva, by měla být podepsána, datována a to však ale eh, neznamená, že oba z manželů si jsou plně vědomi právních následků své volby. Právní poradenství není povinné. Praktikující právníci v oblasti práva rozvodového však zdůrazňují nutnost právního poradenství a pomoci vzhledem k tomu, že manželé často používají informace dostupné na internetu, ty jsou často nejenom nesprávné, ale minimálně špatně srozumitelné. To se také vztahuje k informacím, které poskytuje eh, Evropská soudní síť eh, pro eh, soudní spolupráci. Nelze zjistit, proč Řím 3 využívá ustanovení o posledním obvyklém bydlišti, s tím, že poslední obvyklé bydliště podléhá podmínce, že jeden z manželů v tom posledním společném bydlišti i nadále zůstává, a že svazek nebo soužití nezůstal, neskončilo o více než rok dříve. Je velice obtížné zjistit, kdy jsou tyto podmínky splněny, pokud neexistuje žádný významný důvod, proč tento komplikovaný faktor posledního společného bydliště je využíván pro volbu rozhodného práva, měla by tato záležitost být vypuštěna protože ustanovení článku 3-4 návrhu eh, by v tomto smyslu byla aplikována mnohem snadněji. Jedna z hlavních argumentací ze strany členských států, proč se nevydat cestou posílené spolupráce, eh, je, že by kolizní normy mohly vést k aplikaci práva mezinárodního. Tento eh, výsledek je přijatelný, ale byla zavedena řada pojistek. Například účastnící se členské státy nebudou aplikovat diskriminační rozhodové právo. Aplikace Lex Fori eh, a eh, má v sobě pojistky, eh, které brání porušení základních zásad. To znamená, evropští zákonodárci musí zajistit, aby od samého počátku bylo zřejmé ze všech které rozvodové právo ze všech právních systémů ve světě například popírá práva mužů nebo žen, žen, které nemají přístup k rozvodu. Ustanovení Říma 3 berou v úvahu také situaci, že ani rozvod, ani roz, luka nebo rozdělení po rozluce nemůže být vymáháno. Eh, s výjimkou Malty, protože státy eh, s výjimkou Malty eh, jinak nemohou vymáhat provedení těchto rozsudků s tím, že v Maltě na Maltě nelze vymáhat eh, schválení rozvodu a je tedy politování hodné, že další zúčastněné členské státy v posílené spolupráci nic nenamítají proti tomu, aby tato ustanovení byla zařazena do evropské právní úpravy. Věnují se čistě vnitrostátnímu úhlu pohledu. Eh, ustanovení na Maltě jsou retrográdní eh, a vydávají nesprávný signál. Obecně eh, návrh Řím 3 vnímám negativně. Kolizní normy, kromě možnosti, aby manželé určili právo rozhodné jinak tradiční a podle mého názoru jsou příliš komplikované pro aplikaci. Struktura návrhu není přesvědčivá a lze ji ještě vylepšit. Co považuji za velmi důležité, je, aby volby, které učiníme dnes, byly relevantní pro budoucnost. A budoucnost obsahuje celou řadu nařízení v oblasti mezinárodního práva, eh, soukromého práva rodinného, abychom zajistili konzistentnost Řím 3 bude brán v úvahu. Eh, nastavuje tón pro další jednání. Obecně řečeno by bylo bývalo vhodnější eh, zvolit aplikaci Lex Fori implicitně, pokud se strany nerozhodly jinak. Argumentace, že přístup Lex Fori eh, povede k rozvodové turistice, protože v mnoha zemích je snaží získat rozvod než v jiných, však eh, nelze přijmout. Řím 3 eh, není osamělý. Máme Brusel 2 bis, eh, který stanovuje soudní působnost soudu. Eh, musí být také vzat v úvahu podle mých informací. Zatím bylo uznáno, že podle Bruselu 2 páry mohou používat různé jurisdikce k tomu, aby dosahly rozvodu v té zemi, s níž nemají žádné spojení. Pokud tak Eh, to tak nevznikne podle jednotné evropské soudní působnosti Řím 3 eh, pro, nevyřeší problém, který neexistuje. A z těchto důvodů a ze všech dalších důvodů, které jsem uvedla ve svém písemném příspěvku, proto doporučuji, aby Řím 3 přijat nebyl. Děkuji. Bardzo děkuji, paní profesor. Děkuji, paní profesorko. Samozřejmě E, Řím 3 je velmi složitý právní text, my si to velmi dobře uvědomujeme. Nicméně v tomto nařízení je určitá přidaná hodnota. Samozřejmě Evropský parlament e, do věci vstupuje pouze v té fázi konzultační, ale velmi, velmi eh, děkujeme belgickému předsednictví, že zohlednilo naše připomínky, které byly také vzaty eh, eh, v potaz na úrovni Koreperu. Na řadě je další řečník, pan Shen van Erp, profesor občanského práva a evropského práva soukromého na soukromé právní Eh, ústavu v Maastrichtu. Eh, pan Seyfan Erb je rovněž soudcem odvolacího soudu a bude hovořit eh, o otázkách nástupnických v oblasti majetkových případů. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, eh, paní poslankyně a poslanci národních parlamentů. Když hovoříme o evropském právu, tak vždycky musíme vzít v úvahu také eh, práva lidskoprávní. Eh, jsou tady ty čtyři hlavní svobody a všechny tyto věci jsou spolu ve vztahu, takže právo. But what I will do Eh, těch deseti minutách se pokusím zabývat tedy mezi eh, vztahy mezi soukromým eh, mezinárodním právem a právem hmotným a e, musím předeslat, že bychom neměli hovořit pouze o e, kolizních právních normách, ale vzhledem k tomu, že hovoříme o právních systémech uvnitř Evropské unie, tak bychom si spíš měli otázku, jak by se mělo dařit koordinovat jednotlivé e, právní normy, jak propojit vlastně určitý právní nástroj s osobami, které pracují napříč unii Eh, rodinné eh, majetkové právo a eh, soukromé právo mezinárodní jsou vlastně velmi, velmi komplikované. Lidé mohou vedle sebe žít, aniž by uzavřeli nějakou smlouvu, prostě jenom spolu žijí. Pak je situace poměrně komplikovaná, protože ta běžná, běžná pravidla mezinárodního práva by měla být aplikována, to znamená lex cité, eh, to znamená, pokud někdo, dejme tomu z Německa, začne žít eh, s občanem nizozemí a společně žijí v domě v Belgii, eh, tak belgické právo se vztahuje na tuto nemovitost. Pokud tato dvojice má, dejme tomu, majetek v Německu, tak tam se zase na to vztahuje právo německé a situace začíná být poměrně komplikovaná. Pak je tady otázka spolužití a tam mají už eh, partneři možnost si vybrat rozhodné právo, dejme tomu si vyberou francouzské. Takže lidé, kteří žijí spolu, aniž by byli sezdáni, vlastně eh, už eh, jsou důkazem toho, jak ta situace může být velice složitá. Ono to může být zase trochu jiné v případě, že uzavřou takzvané registrované partnerství tam už se, dejme tomu, dá říct, že si vybrali určitý konkrétní e, režim a že se tedy bude aplikovat to právo, které platí v místě, kde bylo toto registrované partnerství uzavřeno. Další skupinou jsou lidé, kteří se e, vezmou a e, obecně je teď také uznáváno a přijímáno, že se mohou uzavírat i sňatky osob stejného pohlaví a tady v této oblasti už se dá hovořit, že se nějaká práce e, vykonala. Máme tady hákskou úmluvu o manželském e, majetkovém e, vyrovnání a režimu obecně. A chci říct jednu věc. Pokud se tady něco koná v rámci evropské harmonizace či sjednocování soukromého práva mezinárodního, tak je také třeba hledět na to, co dělají mezi tím další další mezinárodní instituce. Prostě my nemůžeme si tady v Evropě budovat nějaký svůj systém, aniž bychom hleděli na to, co se realizuje v širším kontextu na světě. V rámci svého krátkého příspěvku se teď dostávám k následujícím doporučením. Za prvé, mobilita osob není pouze eh, zásadním prvkem vnitřního trhu, ale také zásadním vyjádřením evropského občanství. A je to něco, co je třeba vzít v úvahu v, v situaci, kdy hovoříme o možnosti společných či jednotných evropských zákonů v té oblasti, která nás zajímá tato pravidla by měla případy těch mezinárodních svazků usnadňovat co nejvíce. Hákská umluva o majetkovém vyrovnání manželském e, se zdá zajišťovat eh, eh, svobodu a autonomii do takové míry, eh, že by bylo třeba se tím ještě více zabývat. Registrované partnerství, ano, tak tam je určitá registrace, formalizace vztahů mezi oběma partnery. Nicméně komparativní studie prokazují, že zase zacházení je různé podle toho, kde se partneři nacházejí. Někdy je vlastně, eh, vstupuje do hry lex logi registrationis, eh, takováto autonomie vztahu by měla být umožněna, ale patrně omezena na místo, kde bylo partnerství registrováno, na místo obvyklého pobytu. A eh, registrovaní partneři by také měli mít možnost si vybrat, kde své partnerství budou registrovat pak eh, takzvaná, eh, takzvané svazky de facto, eh, ty nemohou být kvalifikovány jako jednotnou právní institucí a proto je třeba je analyzovat dřív, než se tedy budeme zabývat jakýmokoliv evropskými pravidly pro upravování majetkových vztahů. Nesmíme zase zapomínat ještě na otázku Eh, zvykového práva v této eh, oblasti je velice eh, důležitý takzvaný institut Trust Law. Když potom jde o majetkové důsledky v těch svazích, tak ti, kteří žijí v mimomanželských svazcích eh, jako druh a družka eh, si musí uvědomit, že tady neexistují vlastně eh, žádné důvody, proč by tady měly být jednotné kolizní normy. A pak ti, kteří vlastně uzavírají ty dohody o spolužití, tak by také měli mít zaručeno respektování určité míry autonomie. Registrovaná partnerství a dokonce manželské svazky na základě příkladu německo-francouzského návrhu by mohli jít cestou vytvoření určitého evropského modelu Otázka, která tady vzniká, a to je mimochodem stejný e, problém, co se týče společného referenčního rámce, je následující. Je možno vybrat jakýsi evropský model, který by byl odpojený od toho, co v Evropě existuje, anebo lze e, vybrat takový evropský e, model, který by byl omezen tím, co stanovuje, dejme tomu, právní norma v jednom členském státě. Pokud bychom kdybychom tady měli mít eh, skutečný evropský model, tak to by bylo eh, zacházení příliš daleko ale e, nepochybně e, model, který by šel tak trochu nad rámec toho, e, co máme teď, by byl možná dobrý, dobrým krokem. Nicméně jsou tady stále ještě přetrvávající problémy s uznáváním v oblasti trust law u zvykového práva, i když jinak by se tento model zdál být docela výhodný. Myslím si, že Eh, v tomto směru evropské zákony o trust eh, law eh, mají ještě hodně co dohánět. Toto je institut, který je důležitý v především v tom, co nás dnes zajímá, a to jsou majetkové vztahy při manželských sporech. Děkuji, pane profesore. Skutečně toto je velice zásadní otázka vzhledem k počtu těchto svazků, které jsou registrovány eh, na území Evropské unie. A eh, ty majetkové spory, které pak z těchto rozluk a rozvodu vyplývají, jsou četné. Bylo by tady zapotřebí eh, určitých modelů. Vy jste hovořil o tom německo-francouzském návrhu. To je téma, o kterém budeme dnes také diskutovat. Na řadě je právě paní Eva Becker, která je advokátkou v advokátní kanceláři Jungeburt a Becker v Berlíně a ona bude eh, přednášet o různých způsobech řešení eh, majetkových sporů eh, v rámci tohoto návrhu. Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, chci zmínit něco velice konstruktivního v Evropě a sice německo-francouzskou dohodu, která se týká uspořádání majetkových poměrů mezi manželi. Evropa se zabývala tím, aby tyto práva eh, umožnila, aby tedy byla zjednocena soudní příslušnost a vzájemné uznávání rozhodnutí bylo dosaženo. To je tedy projekt, eh, který vám dnes Rumunska představím. Tady se nejedná o hmotné právo a jeho prosazení, ale konkrétně se jedná o majetkové poměry manželů ve dvou evropských státech. Německo a Francie podepsali společnou dohodu v dubnu tohoto roku o společném vypořádání majetku manželů. Evropské právo si můžou zvolit a je tady právo v případě, eh, kde se budou tedy manželé usazovat, které Jedná se tady také o mobilitu. Je to na jedné straně velký úspěch pro Evropu, na druhé straně to také ukazuje velkou potřebu, jak upravit rodinné vztahy v praxi. Se sjednocením těch kolizních otázek z francouzského a německého hlediska se mnoho neudělalo. Existují tady úpravy v obou zemích v týkající se manželského práva a majetkového uspořádání manželů zatím to není ještě uspokojivě vyřešeno, pokud jde o národní uspořádání a o národnostní koncept práva. To, co jsme právě slyšeli, tedy manželské majetkové poměry, se vztahují také na majetkové poměry, které se týkají eh, práva dědického a podnikatelského. Tady máme samozřejmě také cizí právo, které zasahuje do této oblasti a dospíváme k neuspokojení uspokojivým výsledkům, je třeba nalézt řešení, které bude splňovat následující kritéria. Nový společný majetek by měl být kompatibilní s oběma eh, správními systémy. Měl by tedy se dotýkat především zprávy majetku a neměl by být dotčen novým řešením. Za třetí by měl poskytovat ochranu tomu majetku rodiny, eh, rodin a za čtvrté by měl propůjčovat víra solidárnímu jednání manželů v případě, že se jedná o majetek, který byl pořízen v době trvání manželství společnými silami. Je třeba především se zabývat rozdělením majetku, eh, případě rozpadu manželství. Model, který tady máme, je tedy v obou právních řádech zakotven. Jedná se tady také o přírůstek majetku, který byl dosažen v, pří, v době trvání manželství. Toto, na, tento nárok na vypořádání je umožněn ten, že se vlastně oddělí majetek, zjistí se majetek na počátku man, uzavření manželství a na konci manželství, tak, aby došlo k spravedlivému vypořádání majetku. Takovéto modely jsou známy v mnoha evropským eh, právním řádům a já bych chtěla zmínit jenom dvě nebo tři zásady, které by se týkaly možnosti zvolit si eh, právní řád pro společný majetek manželů. Nejprve tedy, pokud jde o rodinné eh, majetky. Tady se jedná tedy o určité omezení, kterému spadají všechny tedy eh, právní úkony, které se týkají například také eh, nájemného. Z německého hlediska považujeme za žádoucí praxi, která má vynikající význam a nabízí tuto ochranu. Tato dalekosáhlá ochrana je nediskupetabilní protože tento režim platí i ve Francii. Další zvláštnost se týká darovacích smluv v článcích 8 a 10, která se týká přírůstku majetku v době trvání manželství. Jestliže tedy jeden z manželů dostal v přímé linii nějaký majetek darován, ve Francii eh, se o tom hovořilo také, eh, tak tady vidíme opravdu velice komplikované uspořádání a z německého hlediska bychom tedy upřednostnili jednodušší úpravu, která by se týkala širokého konzensu dotčených manželů. Třetí zvláštnost se týká hodnocení majetku, například zvýšení hodnoty e, nemovitostí, které byly už vlastně na počátku trvání manželství zohledněny. To je tedy výsledek dlouhého vyjednávání a dlouhého e, posuzování e, hodnocení majetku na počátku a na konci manželství. Delegace se rozhodly proto, že při hodnocení majetku se bude postupovat zásadně podle německého modelu a majetkové poměry na počátku manželství budou hodnoceny tak, jak, jakou hodnotu měly na počátku tohoto manželství. S ohledem na francouzskou úpravu se tady eh, budeme zabývat také hodnocením nemovitostí na počátku manželství. Eh, man, eh, francouzský způsob by se mohl opírat o to, že pravidelně se jedná o zrůst hodnoty manželství, eh, majetku, který ovšem nebyl docílen společným jednáním manželů, takže se dospělo k určitému kompromisu. Na závěr jsme se zabývali ještě také problémem indexace. V Německu to mělo za následek, že hodnoty počátečního majetku byly srovnatelné s majetkem na konci. Eh, Francouzské právo tady umožňovalo určité omezení. Toto, in, tato indexace se eh, nachází v článku 9 eh, této dohody, která se týká společných spotřebitelských cen. Pokud jde o jiné členské státy v Evropské unii, tak komise se snažila předem vyjasnit, zda takováto referenční veličina existuje ve všech evropských státech, když se s touto referenční veličinou setkala. Tedy eh, volba eh, toho eh, společného majetku nebo toho přírůstku společného majetku by měla být přenechána eh, eh, harmonizaci. Jedná se tady také o nutnost dosáhnout harmonizace hmotného práva. Je to spojeno samozřejmě s mnoha emocemi. Kompromis se změnil díky této smlouvě. Potřeba právní jistoty a zjednodušení komplexního řešení je dostatečná dostatečně silná, abychom se tedy mohli držet eh, toho, že je třeba překonat národní tradice. Jak se ukázalo, německo-francouzský projekt je z mého hlediska velice důležitým krokem na cestě harmonizace hmotného práva a současně se také týká Eh, praktikabilního řešení, které se týká uspořádání majetků manželů. Komise expertů v průběhu vypracování těchto zásad dospěla k tomu, že i jiné národy by měly mít zájem na majetkovém uspořádání majetku manželů a pro členské státy Evropské unie by mělo být snadné přistoupit k této úmluvě, protože majetkové poměry ty se netýkají jenom národního práva, ale již existujících národních práv, které mohou být v podstatě druhým, druhou možností volby tohoto práva. Pokud jde o dočené páry a rodiny, tak si myslím, že je mimořádně žádoucí, aby ta úspěšná práce na této dohodě byla motivací na cestě harmonizace celého postupu, ale i rodinného hmotného práva. A měli bychom tedy v této cestě pokračovat. Děkuji. Za ta prezentaci. Děkuji vám, paní Pichr, za velmi zajímavou prezentaci. Já jsem přesvědčen, že Eh, zkušenosti z bilaterální spolupráce eh, v této oblasti mohou být užitečným příkladem toho, co se pak osvědčí v širším legislativním měřítku. Jsem tedy velice rád, že to ujednání funguje a e, záleží pak na dalších členských státech. Zase připojí a my samozřejmě budeme velice opatrně zvažovat a uvažovat o možnostech přijetí toho, co jste nám nabídla. Jenom technické oznámení pro všechny si dovolím podle jednacího řádu nesmíme přinášet nápoje do tohoto jednacího sálu, nicméně máme tady bar, kterému říkáme bar Mickey Mouse, eh, hned v předsálí, kde si můžete dát šále kávy nebo sklenku džusu, ale bohužel eh, do tohoto jednacího sálu se nesmí nosit nápoje. Děkuji vám za ochotu a respektování tohoto pravidla. Přejdeme tedy dál. Dalším důležitým tématem je situace v členských státech z hlediska vzájemného uznání eh, svazků eh, občanů stejného pohlaví, registrovaného partnerství, eh, páru stejného pohlaví i opačného pohlaví. Eh, máme několik řečníků. První bude paní Beatrice Weissgut, která předsedá výboru pro rodinu a právo nástupnické eh, v advokátní komoře a právních společnostech Evropy. Prosím, máte slovo. Merci. Děkuji. Eh, toto je velmi citlivé eh, téma. Já bych se omezila na tři sdělení. Za prvé, jaký je stav eh, který prokazuje určitý jistý neřád či značný Eh, chaos. Za druhé eh, výstupy do budoucna, které vypadají poměrně eh, nejistě. A za třetí, jaké by mohly být cesty, které by zlepšily právní jistotu pro evropské občany. Ale v tomto směru budu velice skromná. Jaký je tedy za prvé stávající stav? Členské státy žijí v nejrůznějších situacích. Pouze v pěti státech Unie se dá uzavírat svaz, svazek osob stejného pohlaví. V jiných zemích eh, existují partnerství, eh, které jsou institucionalizací eh, vlastně toho svazku stejných, osob stejného pohlaví a jsou to vlastně kopie toho, co existuje v těch pěti předchozích zemích. Eh, například eh, Dánsko či Německo. Jiné země znají takzvaná konvenční partnerství, což je zase typ partnerství eh, nabízené heterosexuálním i homosexuálním svaz partnerům. A pak jsou tady některé země, jako třeba Polsko, které neuznávají žádný z těchto typ partnerství mezi osobami stejného pohlaví. To je první rozdíl. Za druhé je tady další. Každý členský stát různě přistupuje ke svazkům uzavřených v, jiným, v jiných členských zemích. Může je kvalifikovat odlišně. Manželský svazek uzavřený v jedné zemi může být označen za partnerství v jiné zemi. Ta a mm, e, to příslušné právo co do e, vlastně platnosti či důsledků těchto e, svazků je také různé. Někdy se aplikuje právo státní příslušnosti, jinde právo místa trvalého pobytu a tak dále. Jiné země, které jsou vlastně proti tomu svazku osob stejného pohlaví e, invokují i e, vlastně veřejný zájem či veřejný pořádek. A z toho zase vyplývá celá řada různorodých situací. E, v homosexuálním svazku francouze a Španělska ve Španělsku to bude tak, že tento svazek bude platný ve Španělsku a nebude platný ve Francii. E, e, v manželství mezi osobami stejného pohlaví může být zase e, podle rozhodnutí jednoho německého soudu bráno pouze jako partnerství v této zemi v Belgii bylo rozhodnuto, dejme tomu, o uzavření svazku osob stejného pohlaví, ale ve, ve Finsku Eh, tento svazek eh, platný není, protože tam musí být eh, takovýto svazek opravdu svazkem osob stejného pohlaví, zatímco v tomto konkrétním případě to nebylo zcela jednoznačné v Belgii e, třeba e, soužití osob stejného pohlaví bude zase něčím, co je naprosto běžné. Ve Finsku to jako soužití uznáno bude, ale ne jako svazek. A podobných e, situací je celá řada. Pak je tady otázka nemovitostí a těch materiálních práv, dejme tomu Eh, dá, eh, dá se aplikovat na eh, majetek dánsko-belgické dvojice získaný ve Francii právo francouzské, belgické či dánské a tak dále. K tomu všechnu se ještě přiřazuje evropské právo, svoboda pohybu, ale my vlastně nemáme judikaturu Evropského soudního dvora v těchto oblastech. Můžeme pouze učinit paralelu s judikaturou, co se týče jména. Jméno může již obíhat po různých členských státech a můžeme tedy předpokládat, že pro svazky to bude také tak. V roce 2004 byla přijata směrnice o pohyby pohybu osob s rodinnými příslušníky, ale e, tam vlastně e, partnerství je e, vnímáno jako svazek pouze pokud má stejné právní důsledky. Pak je tady umluva o základních právech, článek 12, článek 8, článek 14 a víme, jak to tam vypadá tedy s zákazem diskriminace co do sexuální orientace, ale zase Evropský soudní dvůr ani dvůr soud pro lidská práva nepředkládají žádnou judikaturu, e, kromě posledního e, případu Rakouska. E, tam je vlastně možnost, aby členské státy odmítly zapsat homosexuální svazek do svých registrů. Ale Evropský soud bude nepochybně aplikovat judikaturu v případech rozhodnutí eh, vůči Lucembursku či Turecku. Kromě toho je tady ještě článek 9 Evropské úmluvy o základních právech, ve kterém se praví, že je Tady existuje právo založit rodinu, ale toto právo je chráněno národními legislativy. Takže to je zase velice, velice nejisté pak na té mezinárodní úrovni. Judikatura v národních eh, kontextech zatím neexistuje, doktriny se od sebe velice liší. Někdo tvrdí, že partnerství musí být upraveno podle eh, statutu původu, země původu. Eh, jiní zase, že se jedná o důsledky místního statutu asimilovaného s statutem původu. Takže velký chaos, velký neřád. Jak z toho ven? Tři řešení. Za prvé eh, sjednocení hmotného práva, ale to není v kompetenci evropských institucí. Za druhé eh, sjednocení pravidla mezinárodního práva soukromého. A to se také podařilo v rámci eh, té posílené spolupráce Řím 3, což je dobrá věc, ale je to stále ještě do jisté míry určité dobrodružství. Pokusme se počítat počkat, jak to dopadne dřív, než otevřeme další eh, oblast. A další třetí řešení, to už jsou skromnějšího rázu. Nejprve je to otázka uznávání. To je zcela zásadní. Uznávání zahraničních svazků eh, podle eh, statutu, které mají v zemi původu. Za druhé, to je možná cesta trošičku dál, koordinace Eh, ohledně důsledků kvalifikace a eh, uplatňování, eh, platnost tedy svazků. Ta, tento svazek uzavřen v jedné zemi by měl být uznáván i v zemích dalších. Ale samozřejmě je tady také otázka podvodu švédské manželství mezi osobami stejného pohlaví by potom třeba v Německu mělo být vnímáno jako manželství a ne svazek. Ve Španělsku eh, manželství uzavřené mezi Španělem a Francií, Francouzem by mělo být také jako manželství ve Francii uznáváno a tak dále. Toto se svobodou eh, volného pohybu občanů by mělo tedy být eh, platné a zase každá členská země by si měla ponechat možnost a právo uzavírat uzavírat ty svazky osob stejných pohlaví, ale uznávat jinde eh, uzavřené svazky by měla. Hovořili jsme také o výživném, hovořili jsme o eh, rozvodech, o eh, dědictví a dalších věcech. V národních legislativách jsou také upraveny otázky adopcí a další věci. Ohledně partnerství, tak přibližování těch kritérií se děje, my bychom ho měli podpořit. Eh, partnerství by se tedy mělo vztahovat k právu té země, kde bylo registrováno. A jako u všech nástrojů evropského charakteru bychom měli privilegovat rozhodné právo vybrané těmi eh, partnery. Co tedy můžeme dělat na evropské úrovni? Evropské právo, jak jsem řekla, by mělo umožnit to uznávání, měl by tedy být nástroj, který by vlastně přiměl všechny členské státy, aby uznávali svazky uzavřené jinde. Pak je tady otázka definicí, velice citlivá, to je vždy e, čas, e, a často problémem obvykle místo bydliště v evropském kontextu, jak ho definovat. Já jenom kladu tu otázku, nepřináším odpověď a jak definovat, dejme tomu, na evropské úrovni manželský svazek a partnerství. A pak je tady ještě otázka důsledků. V první fázi bychom měli nechat hrát e, vlastně pravidla mezi mezinárodního práva soukromého, podporovat přibližování a povzbuzovat členské státy, aby respektovali charakter toho svazku, když aplikují svá eh, své právní normy na důsledky partnerství. Ohledně označ, E, uznávání tady problém není, protože soudní rozhodnutí a rozsudky již uznáváme, když byly přijaty v jiných členských státech. A když bude ten svazek uzavřen veřejným orgánem, tak toto uznávání by mělo být tím nejmenším, čeho by každý členský stát měl být schopen, aby respektoval legislativy dalších zemí. Rovněž jsem toho názoru, že je třeba přijmout, aby členský stát tedy měl měl eh, sílu eh, aplikovat eh, cizí právo. Tady souhlasím s paní Becker. My nebudeme mít Evropu, pokud nepřiblížíme naše legislativy, naše vnímání práva. A tady si myslím, že znalosti, které soudy a právní komunity mají, či měli by mít o tom, co se děje za hranicemi, by se měly zvýšit, měli bychom mít v tomto směru širší, bohatší dialog a měli bychom tedy hrát svou roli a nést svou odpovědnost. My, eh, právní a soudnická eh, komunita. Děkuji vám. Děkuji za to nezvyklé. Děkuji za nesmírně zajímavé vystoupení, eh, přehledné vystoupení s přehlednými jasnými návrhy. A myslím si, že může být docela obtížné E, toto přijmout pro některé. My si to uvědomujeme ve výboru pro právní záležitosti, ale jsem nesmírně rád, že jste mohla tyto jasné návrhy přednést a doufám, že se nám v rozpravě podaří je projednat podrobněji. E, dalším vystupujícím bude pan Charles Hyde, e, advokát a člen advokátní komory v Londýně. Prosím. Dámy a pánové, já jsem angličan, který miluje roast beef. Moje francouzština je slabá, eh, vlámsky nemluvím vůbec. Až do 18. roku věku jsem eh, neopustil Anglii s výjimkou pár cest do Skotska. Výjížděl jsem na prázdniny ve Skotsku, abych si odpočinul od Anglie. V 18. roce věku jsem se poprvé vydal za hranice. Vydal jsem se do Austrálie, tam hovoří anglicky. A jistě vás nepřekvapí, že jsem byl požádán, abych se podělil o své názory na tuto problematiku z eh, pohledu zvykového práva v Anglii. Pro Angličana nejsem ničím zvláštním. Jsme tradiční, jsme obezřetní, eh, jsme eh, pomalí, když se máme přizpůsobit změnám, držíme se svého. Jistě vás nepřekvapí tento popis. Asi si řeknete, že tento popis je pokrokový a eh, schovývaví. A podívejme se, jaký máme právní vztah ke sňatkům a svazkům občanů stejného pohlaví. Ehm, již na počátku 19. století za viktoriánské Anglie byly rozdíly mezi chudými a bohatými obrovské. Různé nakládání se ženami a muži ehm, bylo eh, takové, že se to nedá popsat. Ženy neměly volební právo. Pokud jste se ve viktoriánské Anglii jako žena vdala, tak všechna práva práva jste tím postoupila eh, muži, který vás vlastnil. Vlastnil také váš majetek, vaše děti. Muž se mohl eh, rozvést bez obtíží, zatímco žena mohla požádat o rozvod jenom v mimořádných okolnostech. V roce 1937 se právo eh, změnilo, uvolnilo, pak se změnilo ještě jednou v roce 1973 ale s výjimkou několika eh, málo drobných úprav se od té doby v podstatě nezměnilo. Proto 37 let eh, máme právní výklad práva podle našich ustanovení. Ehm, a to se zvláště uplatnilo z hlediska finančních ustanovení. Máme systém diskrečního rozdělování. Bylo tedy nezbytné, aby ti, kteří mají tu diskreci v rozhodování, se logicky podle toho starého právního zvyku rozhodli, rozhodovat tak, aby diskriminovali ženy. A tak činili až do roku 2000. Ehm, bez ohledu na právní úmluvy eh, se vycházelo vždycky podle potřeb dané ženy a to byl strop eh, jejich eh, nároků. V roce 2000 se to teprve změnilo a tím byl konec diskriminace a byl také eh, položen základní kámen na cestě k rovnému nakládání se muži a ženami. Naše nakládání s registrovaným partnerstvím bylo dokonce horší. V roce 54 Lofa Wolfina požádal parlament o zprávu Eh, v oblasti mimořádných trestných činů souvisejících s homosexualitou a prostitucí a vyšetřovací komise dostala za, eh, k závěru, že konsenzuální homosexuální styk již nebude trestným činem, za něž eh, je možné trestat ve výši až do životního odnětí svobody. A vidíte, že trvalo velice dlouho, než se v Anglii podařilo toto prohlásit. Skotsko bylo ještě pomalejší, takový zákon přijali o 22 let později. V roce 94 eh, byl věk pohlavní odpovědnosti snížen z 21 na 18 let věku. A v roce 2000 eh, málo známým parlamentním postupem byl tento věk snížen až na 16 let. V roce 2002 eh, eh, dostali homosexuální páry právo adoptovat a teprve později byla práva eh, přiznána také eh, párům stejného pohlaví. Proč vám to vše vyprávím? Protože změna postojů v posledních deseti lety, letech byla zásadní. A to nejenom eh, naše domácí vztahy a výklad vlastních právních úprav, ale také, a to je ještě důležitější, uznání ehm, dalších států a jejich postojů jde o uznání statutu vztahu a svazků a odpovědností, které z těch svazků vyplývají. Například eh, zákon o uznání eh, rovnosti mezi muži a ženami bylo možné také uznat eh, ne, Eh, osvědčení eh, genderové, tedy u transsexuálních osob. Tento zákon uznává nejenom práva osob, které změnily pohlaví podle britského práva, ale také mimo náš stát registrovaná partnerství, civilní svazky jsou dnes dostupné párům stejného pohlaví, eh, stejně jako manželství občanů stejného pohlaví u zahraničních jurisdikcí. Podle zákona z roku 2004 budou e, uznány, pokud e, byly registrovány ve Velké Británii a nebo také e, v zahraničí za splnění určitých podmínek. Uznání je nabídnuto bez ohledu na práva, kterým se daný pár těší v jiných jurisdikcích. To znamená, že tento pár získá uznání svého svazku právě formou výkonu eh, britské soudní působnosti, stejně jako eh, se to týká práva rozvodu, rozluky eh, a také práva dědictví a nástupnictví a právo na sebeurčení v této souvislosti určení rozluky je stejné jako u Eh, rozvodu, stejně jako může například pár rozvádějící se požádat o majetkové vypořádání eh, v Británii. I poté, co byl rozvod realizován v jiném státě. Zatímco pokud jde o e, svazky, které nebyly registrované ani manželské, bez ohledu na délku svazku nevy, z takového rozluky nevyplývají žádná finanční práva. Nicméně pokud jsou ve svazku děti, tak pokud je na rodném listě dítěte uveden otec, má otec také rodičovská práva e, a finanční odpovědnost. V roce 19 1990 byla zavedena právní úprava, která umožnila ošetřit eh, práva eh, rodičovská také v případu dárcovství nebo v případu eh, umělého oplodnění ehm, ustanovení o, pro páry stejného pohlaví se objevil až v roce 2008 a dává stejná práva nebiologickým rodičům jako ustanovení z roku 1990, ale musí řešit další rozměr a to především eh, práva ehm, ženy, eh, která má dárcovské vajíčko. Je tedy vnímána stejně jako otec a získává stejná rodičovská práva, ale tento zákon neplatí retrospektivně, tedy eh, pokud jde o práva nebiologických rodičů na děti, nebo eh, práva eh, registrovaných partnerů, které nemohou zpětně získat práva rodičovská. Eh, nicméně tady se otvírají dveře pro soudní spory z hlediska dítěte, aniž by se musela hledat jiná cesta. Jsou vnitrostátní pravidla dostatečná, aby zajistila, že ti, kteří mají rodičovská práva v zahraničí, aby měla tato práva uznána i v naší jurisdikci a existují práva a opravné prostředky, které by byly pro nás také otevřeny a to eh, je tedy eh, mé hlavní sdělení pro vás. Uznání eh, ve vnitrostátní jurisdikci právní působnosti jiného státu má klíčový význam pro proces harmonizace a to i tehdy, pokud neexistuje jednotnost práva. Velice pilně jsme pracovali na tom, abychom uznali a dovezli eh, právo a pochopení dalších států, respektujeme další jurisdikce, a ve dnech, kdy eh, často eh, lidé hledají eh, nejvhodnější fóra a dělají takzvaný forum shopping, náš národ nechává svá fóra i své obchody takzvaně otevřené. Děkuji. Pod ogromným vražením. Děkuji, musím říct, že to na mě udělalo veliký dojem. Skutečně ten rytmus a rozsah Eh, těch změn, ke kterým došlo v anglickém eh, právním řádu v oblasti eh, sňatků rodinného práva a každopádně velice děkuji za tyto připomínky a návrhy. Před námi je poslední vystoupení v tomto bloku. Chci všem připomenout, že máte možnost se zapsat do seznamu řečníků prostřednictvím formuláře, který je na vašich eh, stolech eh, přímo u mne, eh, pak ho jej odevzdat. Poslední téma v tomto bloku, velice důležitá otázka z hlediska ochránění zájmu rodiny, především práva dětí uvnitř rodin podíváme se na to, jaká je stávající situace uvnitř Evropské unie. A naším řečníkem je paní Maria da Conceição Oliveira z Portugalska. Je to právnička, mediátorka a e, je expertkou u Rady Evropy. Prosím, máte slovo. Eh, eh, e Pane předsedo, dámy a pánové, mediace v oblasti mezinárodních rodinných styků se podle mého názoru vyvíjela docela dobře. Existuje tady celá řada iniciativ v této oblasti což bylo nejenom na základě veřejných pobídek, ale také mediátoři, advokáti, soudci, příslušníci sociálních služeb, vlastně všichni, kteří se rozhodli pro tuto cestu, přispěli k realizaci Jedná se tady totiž o cestu, jak urovnat konflikty, jak dospět k dohodě. Mediace případě rozvodů je velice častá. Je to cesta, která je často navrhována, když se jedná především o téma práva péče o dítě. Všichni víme, že dochází dokonce extrémním případům ze strany jednoho rodičů dojde potom k únosu dítěte. Mediace má obrovské výhody pro justiční cestu, neboť psychologické posouzení a psychologické k poškození všech zúčastněných se za pomoci mediátorů omezí mezi stranami, které jsou v konfliktu, může nastat určité pochopení za pomoci mediátorů a to je především důležité pro blaho dítěte, neboť rodiče by měli co nejlépe vědět, co děti potřebují. lépe, než by to mohl rozhodnout soudce, ale mediace ta je rychlejší, je méně finančně náročná než nějaké soudní řízení a kromě toho bylo dokázáno, že mediace všeobecně vzato může lépe přispět k dohodě, než je tomu v případě soudního výroku. Jedná se zde především o ochranu dítěte a na druhé straně o účinnost justice. Evrop, Rada Evropy má téma ochrana dítěte, lidská práva opravdu na jednom z prvních míst a přisuzuje jim fundamentální úlohu. Hovořím tady o roce 1999, což byla jedna z průkopnických iniciativ v této oblasti. Také vyjádření Evropské komise z roku 2007, kdy byly vydány pokyny pro realizaci této směrnice ze strany členských států. Jednalo se o doporučení mediace nejenom v oblasti rodinného práva, ale i v jiných oblastech. Pak tady máme směrnici z roku 2008, to je jiná iniciativa. Pak například ještě eh, rozšíření pomoci v případě eh, nákladů spojených se soudním řízením. A i tady se jednalo o právní mediaci. Existuje také zpráva která se zabývá statistikami. Je to také zpráva z roku 2008, kde bylo zveřejněno, že všechny mediace, především v oblasti rodinného práva, v Evropě mají narůstající tendenci. Samozřejmě toto platí pro země, kde vůbec existuje takováto možnost toho registrovaného partnerství. Rodinná mediace, ta se nepozusuje, ale jenom pozitivně. Jestliže jsou tady přeshraniční aspekty například, my tady máme ale údaje pouze jenom z roku 2003 a už tehdy 17 rozvodů vykazovalo celoevropský nízkou sazbu. A pak tady existuje celá řada velkých rodinných konfliktů s přeshraničním charakterem a často tady není vůbec žádná možnost řešení. Justiční systém tady naráží na určitá omezení při urovnávání těchto konfliktů. Existují zde také určité překážky i pro mediaci. V některých členských státech nejsou žádné pobídky na rozšíření mediace, žádné záruky, které by se týkaly služeb mediace. A na straně druhé, v mezinárodní oblasti, tady existují také problémy, například kolize práva, problémy porozumění, geografické vzdálenosti a také kulturní rozdíly. To je velký problém, který je třeba překonat. A my víme, že tedy rodinná mediace mezinárodního charakteru představuje určitou specializaci, která v podstatě ještě v mnoha zemích neexistuje. Rodinní mediátoři za určitých okolností provozují mezinárodní mediaci, ale k tomu musí mít ještě i jiné kompetence, jiné kvalifikace odborného charakteru. V Evropě zatím ještě neexistují žádná místa, která by mohla toto vzdělání zajistit. Dobře, v Belgii tam už se s něčím začalo, mezinárodní rodinná mediace, tam byla v podstatě školena, ale realizace směrnice z roku 2008 týkající se mediace má určitou lhůtu, která je datována květnem 2011. Možná, že je tedy ještě příliš brzo, abychom se vyjádřili k tomu, jaký dopad tato směrnice měla ale mediátoři vidí v této směrnici velikou příležitost, jak se posunout v této oblasti dál. Nejenom přes hraničním styku, tady máme tu směrnici, ale také v rámci eh, jednoho členského státu. Mám tím na mysli interní mediaci. Směrnice pokud bude tedy realizována, se postará o to, že se usnadní rodinná mediace i v interních konfliktech. Pokud jde o mezinárodní rodinnou mediaci, bychom si přáli, abychom ji mohli posuzovat odděleně a ve třech oblastech ji mohli eh, proskoumat. Za prvé je to odborné vzdělávání, které se týká rodinné mediace a potom sjednocení s odpovídající certifikací pro evropského rodinného mediátora. I soudci, i právníci by měli mít tuto možnost odkázat na tuto možnost, protože oni jsou nejblíže těm konfliktním stranám a mají také povinnost těmto stranám dát radu, jak ty konflikty urovnat. Ne každý konflikt samozřejmě může být vyřešen prostřednictvím zprostředkování nebo mediace. Není to žádná spása, ale kde to platí, kde může ta mediace být adekvátní, tak eh, by právníci měli mít možnost své mandanty na to upozornit a proto musí být o této možnosti také informováni. A i soudci musí mít tuto možnost, protože ti mohou tu mediaci posunout dál. Máme tady také Evropskou skupinu mediačních soudců, která hraje důležitou roli a už tímto směrem působí. A nakonec důležité je také větší angažovanost členských států při podpoře a při rozšiřování mezinárodní rodinné mediace. To tedy znamená, že veřejnost na to musí být upozorněna. Je třeba také usnadnit přístup k mediaci v případě, že by se nedostávalo finančních prostředků. Mezinárodní mediace je samozřejmě mnohem finančně náročnější než interní mediace. A to znamená, že když žijeme v multikulturní společnosti, tak je to také součást naší evropské identity a všichni musíme v tomto ohledu pracovat na dalším rozvoji. Děkuji. Bardzo děkuji. Hm, děkuji. Děkuji všem našim řečníkům v rámci té první části naší konference za jejich příspěvky, za to, jak byli disciplinovaní a dodrželi vyměřený čas. Eh, je zřejmé, že i velmi zajímavý obsah lze lze eh, převést eh, a sdělit eh, v kratším úseku. Teď přejdeme k diskuzi. Mám tady dvě žádosti o slovo. Skončit s tím diskuzním blokem budeme muset do 12 hodin. Závěry pana senátora budou tak zhruba na 5-10 minut, to znamená, že máme nějakých 15-20 minut na rozpravu. Pan eh, Steven Palmer z německého Bundestagu, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za organizaci jménem Bundestagu, za možnost hovořit dnes v Evropském parlamentu jakožto zástupce Národního parlamentu. Děkuji za pozvání. Chtěl bych poděkovat paní profesorce Velky za kritické zhodnocení Římu 3. Je to opravdu velký zisk v případě, že tedy takovéto kritické poznámky tady můžeme přednést. Já osobně nejsem tak kritický jako paní profesorka, ale v jednom bodě, který tady byl uveden, bych chtěl vznést dotaz. Jednalo se tady o otázku, zda poslední, obvyklý, poslední obvyklé místo pobytu manželů je relevantní a rozhodující pro eh, rozvod. Vy jste to tady objasnila velice kriticky. Já sám jsem toho názoru, že tady mohou být dobré důvody, abychom řekli, že to spojíme s posledním obvyklým místem pobytu manželů i tehdy, jestliže manželé v okamžiku rozvodového řízení již nemají své bydliště na tom zmíněném místě, neboť to místo, kde měli manželé poslední společný pobyt, to je určité zprostředkující místo, možná to místo, kde celá doba trvání manželství probíhala, kde tito manželé žili. Může to být tedy neutrální právo, které by se mohlo týkat tohoto rozvodu a mohlo by to přispět k akceptanci rozhodnutí ze strany obou manželů, aby akceptovali i to hmotné právo. A za druhé si myslím, že jsou dobré důvody použít toto právo. A jak už jsem řekl, je to tedy spojení s, to, s tím společným místem během společného manželství a proto může být logické a správné i v případě tehdy, když ta manželé již společné bydlí bydliště nemají. To je tedy proti článku 3, tam proti tomu návrhu komise, je to číslice 1b, to znamená, že tam by mělo platit právo toho státu, v němž manželé měli svůj poslední, svoje poslední místo pobytu, pokud tedy v okamžiku Eh, rozhodnutí má jeden z partnerů tam ještě své bydliště. Já bych šel ještě dál a řekl bych, i tehdy, když už tam nikdo z manželů nemá své obvyklé místo pobytu, i tehdy by mělo platit to, právo země, v němž během trvání manželství manželé měli obvyklé místo pobytu. Já bych nechtěl tím hájit Řím 3 touto svojí připomínkou, ale chtěl bych připojit otázku, abych řekl, jste tady zmiňovala také hmotně právní aspekt a otázku soudu, který bude příslušný. Nebylo by možné si představit, že by si eh, manželé zvolili sudiště tam, kde měli společné manželství i tehdy, když žádný z manželů po rozluce nebude mít obvyklé místo pobytu v této zemi. Jak už jsem řekl, je to totiž ta země, která eh, oba manžele během trvání manželství manželství spojovala. Děkuji, zanim oddám paní profesor głos ještě. Děkuji. E, dovolte malou poznámku. Jako zpravodaj u Evropského parlamentu k návrhu Řím 3. Souhlasím s vámi ohledně místa pobytu, toho posledního místa e, pobytu e, partnerů ale Řím 3 se vztahuje k výběru rozhodného práva a ne k příslušnosti. Paní profesorko, máte slovo, prosím. Ja, danke sehr, äh, die Bemerkung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 Děkuji, paní vám, paní profesorko. Chtěl bych možná jenom připojit eh, informaci z, eh, v tom smyslu, že jak Evropský parlament, tak eh, Rada požádali Evropskou komisi, aby co nejdřív, jak je to možné, připravila takový přehled, takové hodnocení a aktualizaci tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že proto, aby mohl eh, Řím 3 dobře fungovat, je třeba eh, rychle eh, pozměnit určitá ustanovení Bruselu 2. A a to bude něco, k čemu bude moci dojít až v roce 2013, možná o trochu rychleji, pokud vyvineme nás příslušný tlak. A na řadě je další řečník, který požádal o slovo pan senátor eh, z Francie, pan Charles Jung, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Eh, chci poděkovat všem organizátorům, protože podle mého soudu se jedná opravdu o velice zajímavé eh, setkání, velice informativní setkání eh, pro řadu z nás, kteří nejsme nutně odborníky na rodinné právo a přitom o něm musíme někdy jednat na úrovni svých národních parlamentů. Zároveň vidíme, že je to velice citlivé téma, protože opravdu je hluboce zakořeněno v té kultuře kultuře a eh, eh, určitých zvycích a obyčejích eh, jednotlivých členských států. Je to opravdu velice výchovné či vzdělávací, protože je to tak velice, dá se říct, komplexní a trochu odlišné, podobně jako vzdělávací systémy. Zároveň tady vlastně žonglujeme s Bruselem 1, 2 a 3, 2a a e, tak dále. E, máme i určité problémy co do vysvětlování a dialektiky a e, osvěty vzhledem k veřejnosti. Myslím si, že, a to je velice uspokojivé, rozprava už teď ukazuje, že je tady více cest ku předu. Samozřejmě je tady evropská legislativa, to se rozumí samo sebou, ale zároveň vidíme, že posílená spolupráce e, začíná tak trochu nabývat určitých konkrétnějších obrysů a podle mého názoru e, po té, co ochutnáme z tohoto poháru, tak budeme žádat e, přídavky a zároveň vidíme, že i té, dejme tomu, binacionální iniciativy, dvoustranné iniciativy jsou náznakem řešení. To je třeba případ toho návrhu legislativy francouzsko-německé. Jsou tady tady i další příklady a je vidět, že můžeme postupovat dále ve dvou, ve třech, ve čtyřech a e, až třeba do těch 27. Eh, je tady skutečně 27 způsobů, jak postupovat ku předu v evropských eh, záležitostech a z mého pohledu se to jeví velmi pozitivně. Chtěl eh, bych ještě položit otázku a učinit připomínku. Otázku k paní Evě Becker, která nám vysvětlila, jak funguje tedy ten režim manželských svazků a jejich právních aspektů ve francouzsko-německém kontextu. Těchto svazků je opravdu opravdu velké množství a bohužel eh, jak je také eh, velmi eh, tedy přirozené, máme velké množství sporů v této oblasti, co se týče tedy majetkových nároků, péče o děti, svěření dětí do péče jednoho či druhého partnera a nejedná se pouze o e, francouzsko-německé děti, e, o které se zajímám, zajímám se také o určitou ofenzivu, jestli to tak mohu formulovat, eh, která eh, existuje v případě francouzsko-japonských eh, dvojic. To je něco, co je velice komplikované a mu, pokoušíme se tedy to i řešit na úrovni francouzského senátu. Mám otázku k paní Becker v tom smyslu, zdali ještě další země projevily zájem se tak či onak připojit k tomuto manželství diktátorskému eh, režimu eh, francouzsko-německého eh, typu. Zatím je asi příliš brzy na to, to nějak hodnotit, protože je to poměrně nový právní nástroj. A ještě dovolte tu připomínku, která se týká toho vzájemného uznávání homosexuálních svazků a partnerství osob stejného či odlišného pohlaví. To je velice důležité a zase velice citlivé téma jsem toho názoru, že eh, ty situace se velice eh, kontrastně liší od země k zemi. A obtíž, která tady eh, existuje, není nutně jenom otázkou určitého konsensu, ale eh, alespoň tedy prosadit to, aby tady existovala jakási mirová, minimální úroveň eh, akceptace, přijímání této skutečnosti. Vidím zájem, který eh, v tomto směru projevuje Spojené království a v zásadě ta legislativa v e, Spojeném království je poměrně velmi, velmi pokroková, e, či velice daleko. E, na druhé straně my ve Francii jsme poměrně pozadu v této oblasti. My jsme vlastně uznali svazky či partnerství osob stejného pohlaví či odlišného pohlaví z jiných členských států Unie teprve poměrně nedávno a ne, obešlo se to bez určitých eh, porodních bolestí a samozřejmě eh, je tady ještě otázka manželského svazku mezi osobami stejného pohlaví, kterou nemáme dořešenou v této oblasti si myslím, že opravdu potřebujeme evropskou legislativu. Jsem toho názoru, že evropská legislativa, ať už jakákoliv, která by prosazovala, podporovala uznávání eh, forem soužití či manželských svazků osob stejného pohlaví eh, v, této, eh, v tomto případě v jiných členských státech by eh, opravdu bylo, byla velmi, velmi užitečná, abychom tu věc vlastně tak trošičku prosadili i na našich národních úrovních. Takže by bylo dobré tyto věci sdělit eh, vašim příslušným eh, orgánům, jestli to mohu takto formulovat ve vašich jednotlivých eh, členských státech. Ta situace, která přetrvává ve Francii, se domnívám existuje v poměrně velkém počtu dalších členských států Unie. Teď nemyslím jenom země, kde je to prostě téměř tabu záležitost, ale země, které jsou poměrně otevřené, ale potřebují tak tak trošičku povzbudit, potřebují eh, trochu eh, jak si postrčit eh, na této cestě. Děkuji, pane předsedo. Senatoře. Děkuji vám, pane senátore zazněly konkrétní otázky paní tak prosím dám slovo. Ähm, Ráda odpovím. Nejprve chci připomenout, že ta dohoda zatím ještě není ratifikována, zatím nestoupila v platnost, proto je příliš brzy na nějaké bilancování. Doufáme, že ta eh, smlouva bude velice často používána a nazbíráme také dostatek zkušeností pro celé společenství, ale mohu říci, že tady existuje celá řada řada zemí, které mají velký zájem, eh, protože tady byla zmíněna materie, která překračuje hranice a usnadňuje řešení těchto přezranitních případů. Některé země vyjádřily už zájem o přistoupení jména, eh, mohou ale říci jejich zástupci sami a mně je známo, že tady byl uveřejněn dopis ministrů eh, spravedlnosti Německa a Francie všem těm, kteří mají zájem o přistoupení. Já si myslím, že to bude třeba pět, sedm, devět, deset zemí, které velmi brzy přistoupí k této úmluvě. Mám podobné. Děkuji vám. E, mám stejný dojem. Je to fáze, kterou musíme všichni projít. Abychom nalezli komunitární řešení pro všech 27 členských států Unie a jejich právní systémy, je to tedy velice citlivá oblast, oblast rodinného práva. A jak víte, dnes to spadá eh, pod příslušnost vnitrostátních soudů na úrovni hm, společenství, tedy můžeme pouze hm, působit zákonodárně v těch oblastech, kde byla eh, suverenita eh, členskými státy předána Unii. Otázky jsou tedy opravdu citlivé a v některých členských státech například eh, soužití páru stejného pohlaví, adopce je citlivou problematikou. Nebo Eh, právě v těchto oblastech lze dosáhnout spíše řešení bilaterálně než na úrovni EU, vzhledem k těm rozdílům. A vidím to tedy jako pozitivní zkušenost, která nás možná všechny povede ke správným řešení. Zatím se nikdo jiný nepřihlásil, proto požádám eh, pana Diaz Težera, ze španělského senátu, aby tento blok uzavřel. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. My tady hovoříme o hmotně právní oblasti, tedy dva svobodní lidé, dva dospělí kteří se dohodnou, jak chtějí společně dále žít. A teď si klademe otázku, zda by to měl stát uznat, zda tedy právně je tady osobní rozhodnutí, které se týká dospělých osob, které by mělo být právně také uznáváno. A přitom používáme technický nástroj, Nejsou to empirické nástroje, ale spíš hodnotové nástroje. A to je něco, co my všichni tady pociťujeme. Právo není empirickým nástrojem, ale hodnotovým nástrojem. A tato soukromá svoboda, když se nahlíží právnicky jako právnická disciplína, když tady máme třeba i 16 rodinných modelů, tak si můžeme být jisti, že můžeme zjistit, jak dalece komplikovaná bude i budoucnost. Akademický svět je také různorodý a my musíme vidět, jak komplexní je celá tato materie. Nemůžeme jednoduše takto komplexní oblast vyřešit jednoduchým způsobem. Akademici mají pravdu, když říkají, že komplexnost celé této oblasti je opravdu veliká e, první, kteří se k tomu vyjádřili, byli politikové, řekli, že se tyto jevy vyskytují velice často v praxi a akademici říkají, že je to velmi komplexní, to všechno to, co tady prožíváme a proto tady se snažíme přistoupit k řešení této otázky bilaterálně, jako například v německo-francouzské úmluvě, což je velice důležité i pro další zkušenosti pro to, co budeme doporučovat a navrhovat budoucnu. Pokud jde ovšem o stávající stav této otázky, tak se musíme rozhodnout podle toho, co jsme si tady vyslechli od kolegů, že celá ta otázka je velice komplexní. A jestliže dospějeme k bilaterálním dohodám a budeme je navrhovat, jako například ta ty styčné body, které tady máme, to je tedy to poslední obvyklé místo pobytu, dále zohlednění legislativ příslušných zemí. V takovémto případě by to byla kulturní výhra, kulturní výhoda, kterou nesmíme opomenout, ale máme už tady konec roku 2010 a my musíme vycházet z této komplexnosti. Musíme vycházet také z uznávání zákonných předpisů ve všech zemích. Eh, což je v podstatě eh, výdobytek lidské společnosti 21. století. A tady se musíme pokusit dostat se ku předu. A ti, kteří zvolili bilaterální formu, Ti to mohou pouze uvítat a ti, kteří si zvolili formu třeba, kde se zúčastní 14 zemí, ty to také musí uvítat, protože to je ideální způsob, jak vyřídit ty záležitosti, které tady zmínil pan předseda. A sice, když tady někdo řekl, kdybychom měli sedm, všich 27 táhlo za jeden pro vás, tak si dokážu představit jenom to, že se připojuji k tomuto výroku našeho pana předseda předsedy. Jinak se totiž nedostaneme dál. Musíme dosáhnout společného cíle a sice musíme ospravedlnit tento účel a účelem je poskytnout občanům a občankám Evropské unie užitečný nástroj na řešení těchto problémů. Já jsem také v podstatě oddával, ale i rozváděl celou řadu párů. Vždycky je to velice krásné, když se eh, eh, když dochází k uzavření manželství, ale je třeba mít také užitek při rozvodu a musíme dosáhnout pokroku bez ohledu na to, eh, jaké formě se posuneme dál. Musíme říci, že to tedy bude vždycky užitečné. Děkuji vám, pane senátore. Já bych nyní pouze rád zdůraznil, že souhlasím eh, s poznámkami, o které jste se s námi podělil. Ano, samozřejmě, chceme se posunout dál eh, jasným a inteligentním způsobem. Jak už tady dnes zaznělo, hovoříme-li o Římu 3, Bruselu 2, Brusel 2, bys nemusí to být laické veřejnosti zcela zřejmé. Musíme být schopni veřejnosti sdělit, co tyto právní akty obsahují jasným a srozumitelným způsobem. Proto souhlasím s myšlenkou zavádět jasné definice sem i v oblastech rodinného práva i v dalších oblastech. Pokud se nám podaří dosáhnout lepší srozumitelnosti té problematiky, bude snaží se dostat směrem ke komunitárnímu řešení. Já bych na tomto místě chtěl našim vystupujícím poděkovat za mimořádně kvalitní vystoupení které doufám e, zase mě e, legislativní práce v našem parlamentu, tady i v parlamentech členských států. Chci poděkovat senátorovi Diazi Tečerovi, mému spolupředsedajícímu. E, teď je přesně 12 hodin, dámy a pánové, a můžeme zahájit druhý blok naší konference která se bude věnovat přeshraničnímu nástupnictví a dědictví a požádám eh, kolegu Kurta Lechnera z výboru Jury, aby převzal předsednictví. A eh, poprosím také Lorda Baunese, aby se k nám také připojil.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 Ja. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, milí kolegové a kolegyně, už bylo řečeno, že jsem mohl udělat ten úvod ze svého místa v sále, nemusel jsem eh, sedět za předsednickým stolem, ale protože je to tady takhle obvyklé, tak eh, vám chci říci, E, něco ze své strany. Těší mě, že se diskutuje o tomto tématu, protože na rozdíl od Bruselu 1, 2, Řím 1, 2, 3. Je to tedy velice zajímavé soukromé právo, kde se jedná o velice důležité kodifikace právního stavu a jedná se tady o úplně nové nařízení, které se týká v podstatě eh, soukromého práva všech členských států a vytváří zde celou řadu nových ustanovení. A navíc k tomu máme ještě další problémy, které tedy tedy byly zmíněny ze strany členských států hmotné dědické právo, právo dlužníků, právo rodinné by mělo zůstat nedotčeno. O tom se právě diskutovalo, ale existuje tady určité propojení s touto právní oblastí, které se nedá vyloučit. Já bych chtěl ještě poukázat na velice důležitou věc. 12 milionů Evropanů bydlí v současné době v nějakém jiném členském státě, než je jejich vlast. Počítá se asi z 580 tisíci eh, úmrtími, které mají za následek značné právní problémy v oblasti dědictví. Jestliže Polák a Němec mají své bydliště ve Francii, používám bydliště ve smyslu obvyklého místa pobytu, a mají t- nechme tedy majetkové poměry stranou. Dejme tomu, že třeba mají byt eh, v Německu a z polského a německého práva se bude toto právo týkat i jejich majetku ve Francii a z belgického nebo francouzského hlediska se bude jednat o používání francouzského práva já se musím ale hned opravit. Pro Belgii to neplatí. To znamená, že to platí jenom z francouzského hlediska, z belgického hlediska, ne prakticky obráceně. Francouz nebo belgický státní příslušník má své místo pobytu v Německu nebo v Polsku, takže z francouzského hlediska e, se bude v oblasti dědictví postupovat podle francouzského práva. Podle belgického hlediska se bude posuzovat, e, postupovat podle práva posledního místa pobytu, což bude Německo nebo Polsko. Proto protože by to bylo jinak pojednáno než z francouzského hlediska. Já to chci zmínit jenom velice stručně. Není tady žádná možnost ta rozhodnutí tady nějakým způsobem spojit a vyřešit konflikt eh, zákonným způsobem. To celé vlastně spočívá v tom, že Členské státy Evropské unie by měly být podle toho rozčleněny. Některé tedy staví na státní příslušnosti, druhé mají za základ poslední místo obvyklého pobytu s celou řadou variant a s celou řadou diferenciací. Existuje zde nutnost, eh, že je třeba zmínit žádné vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v oblasti dědického práva. A i tehdy, když oba dotčené státy používají třeba stejné právo, právo státní příslušnosti, pak tedy právní rozhodnutí v jednom státě nemusí být uznáváno ve státě druhém. Chci dodat, že tady už nemáme co dočinění s harmonizací, jak se jednalo eh, v, minu, v minulém, eh, ča, minulé části naší diskuze, nebo na příkladu dohody mezi Francií a Německem. Tady se hovoří o variantě mezi srůstáním evropského práva na evropské úrovni, což je teď tedy novenka, aniž by to bylo překryto evropským společen, správem společenství, ale chci dodat, že jazyk v textech a v překladech se musí používat s velkou opatrností. Existuje tady originál ve francouzštině a ve překladech mohou být i značné problémy. Vrátím se stručně k podstatě návrhu. Musíme říci, že použitelné právo a příslušný soud by se budoucnu měli řídit podle obvyklého místa pobytu toho zemřelého, plus si mohou zvolit právo pro rozhodování. Tam, kde byla doposud státní příslušnost rozhodující, platí tedy aplikovatelné právo a příslušný soud posledního místa pobytu, ale občan má právo zvolit si právo svého státu, tedy své vlasti. Tady potom existuje celá řada rozporů, celá řada eh, námitek, které představují značné problémy. K případě, že se použije vlastní právo, pro které se jedna ze stran rozhodla. I listiny by měly být vzájemně uznávány. O tom hovořil už pan notář Pascalis. Dále testamenty, které by měly být také tímto způsobem upraveny a nesmíme zapomenout na přechodná ustanovení, v nich jsou obsaženy ještě některé body. Chci říci, že z mého hlediska, jak v Evropském parlamentu, celkem za to, tak i v Radě ministrů, tyto zásady byly mezi tím akceptovány a musím říci, že je třeba se prosadit a říci, že na tomto základě je třeba vést další diskuze a přeskoumávání, protože v tom je skryta celá řada detailních otázek. Jednu z nejdůležitějších zmíním, jak už jsem řekl. Pouze mezinárodní soukromé právo by mělo být upraveno, ale nejenom to. Ve věcných záležitostech je to otázka, která se překrývá. Je to otázka, eh, která se týká dědického statutu, jako například Francie a Itálie. Tam jde o rozdělení dědictví a zatímco v Německu a v jiných státech eh, se tady používá věcné právo jako rozhodující právo. Tady jsou problémy, které podle, mého za, eh, podle mé představy nejsou jenom otázky spojené s rejstříky. Diskutuje se tady opakovaně o otázce, zda by se mělo definovat obvyklé místo pobytu, ale já doufám, že mé zmínky k tomu přispějou. Nemusíme to tedy psát přímo už jako definici. Většinou to máme ve spisech, ale na národní úrovni tomu tak většinou není. Od publik článek 27, ten je tady také hodný zmínky, protože eh, to vede k problémům v národních parlamentech. Musím tady zmínit tuto otázku, protože je to otázka spojená s tradicí. A když jsem se tím zabýval, tak jsem zjistil, že tento problém je ovšem přeceňován. V našich členských státech máme všude povinnost dodržovat tato práva. Možná, že k tomu chce něco dodat můj kolega ze Spojeného království nebo ze Skotska. Tam velice často čteme o tom, že v Anglii nebo ve Walesu tady tato povinnost v podstatě neexistuje, není ten povinný dědic. Mimochodem, musím říci, že problémy, které jsou zde tematizovány, které existují, Například stanovisko belgického senátu, kde se kritizoval eh, v podstatě ten jazyk právní a ty překlady. To, co tam je zmíněno, to platí už dneska pro belgické státní příslušníky. protože se nepoužívá v případě dědictví belgické dědické právo a často se zapomíná na to, že nejenom jestliže se někdo odstěhuje, změní místo obvyklého pobytu, tak tam musí taky umřít. Promiňte, že to takto říkám, ale tato představa, že někdo se přestěhuje jenom proto, aby tam zemřel a aby eh, v podstatě ten povinný dědec byl obejít, tak já si myslím, že to se nesmí stát základem tohoto posuzování. Musíme tady vycházet ze sociálně typických věcných obsahů. Pokud jde o otázku za listin, k tomu už se vyslovil notář Pascalis. Tam se k tomu vyjádří ještě další kolega. A tady chci zmínit odstavec 2 tohoto návrhu, který je poněkud nešťastně formulován. Musíme se podívat na možnost změny. Možná, že by se to mohlo vyřešit tak, že bych řekl, že ta formulace nebyla příliš šťastně zvolená už v originálním textu a v překladu to je potom eh, o to větší problém. Evropské osvědčení o testamentu, jak už tady bylo zmíněno, Subsidiarita, kompetence, to nechci tady ze strany spolkového sněmu nějakým způsobem spochybnit. V některých státech v podstatě tento dokument neexistuje, není to žádné e, právně závazné rozhodnutí soudu. V takovýchto záležitostech, pokud jde o uznávání listin i testamentů, musíme rozlišovat mezi faktickým dopadem a právně precizní realizací. V Německu je to v podstatě větší důležitost, která je tomu přikládána. V Německu je akceptováno soudní rozhodnutí, existuje velice málo soudních rozhodnutí, které by eh, prostě eh, se vyhnulo akceptaci tohoto rozhodnutí soudu ve věcech dědických. Ale jádrem záležitosti je ochrana právního styku. Jestliže tedy ně, nějaký občan překročí hranice, aby mohl se ujmout dědictví, že může tedy důvěřovat eh, tomuto osvědčení o dědictví. A tady tedy samozřejmě chci potvrdit a podpořit eh, přeshraniční věcné obsahy. Na závěr chci říci toto. Nemůžeme si představit, že by všechny ty konstelace byly skutečně uspokojujícím, uspokojivým způsobem vyřešeny. Každý si dokáže představit určitou konstelaci, Eh, které by se řeklo, jak se to má řešit. Existují tady také cílové konflikty. A já jsem přesvědčen o tom, že eh, se jejich počet zmenší v případě, že budeme mít přidanou evropskou hodnotu, protože každý občan musí mít možnost právní jistoty při prosazování své poslední vůle a musí mít možnost rozhodnout o své pozůstalosti sám. Musíme dospět k jednomu z prvních výsledků. A já musím říci, že tolik se toho zase nezmění. Pro všechny ty občany, kteří žijí ve své vlasti, tam se nemění vůbec nic. Pokud svůj majetek ať už bude v jakémkoliv státě, pokud ho mají v nějakém jiném státě, tak se zlepší jejich pozice a to masivně, protože mohou použít eh, své právo, právo své vlasti i pro majetek v zahraničí. Já bych chtěl říci, diskuze jsou opravdu obtížné, jenom že ta materie je velice obtížná, ale mám dojem, že v radě i v parlamentu dospějeme k pozitivnímu výsledku na základě tohoto nařízení já vím, že tady už byl předložen pracovní dokument, jedná se tady o určité prestižní uvažování, nechci tady tu diskuzi přerušovat, proto, protože členské státy tady mají celou řadu novinek a já si myslím, že diskuze v členských státech by měla být zohledněna a myslím si, že počátkem příštího, promiňte, to je můj mobil, Doufám, že příštím roce budeme předlo- moci předložit návrh, o který se bude diskutovat v parlamentu i v radě a tyto diskuze nás posunou dál. Teď velice napjatě čekám na vaše příspěvky a na vaše přihlášení se o slovo. Eh, Promiňte ještě pan Pascalis. Prosím pana Pascalise pane předsedající Návrh eh, komunitárního nařízení o dědictví představuje pro komunitárního legislativce vysněnou příležitost. Příležitost, která mu umožňuje, aby vstoupil do oblasti, která je poměrně zvláštní, ale má e, přímé důsledky pro každodenní život všech evropských e, občanů v Unii. Jde tedy o e, notářská, notářské akty a další akty od veřejných orgánů. V případě tedy řešení následnictví, dědictví v případě úmrtí, je třeba eh, používat eh, takzvané pravé eh, akty autentické, jsou to tedy notářsky ověřené závěti, podle kterých je potom to dědictví buď přijato či odmítnuto, pak tam existuje také otázka inventární, položek, seznamů. Všechno to, co chceme a co doufám se nám podaří eh, vyřešit v rámci tohoto nového návrhu nařízení, které je teď projednáváno, je dát každému evropskému občanu eh, možnost eh, mít k dispozici eh, ověřený akt, eh, často notářský akt, eh, který by mohl předložit příslušnému notáři ve své zemi a zároveň ho pak následně použít při svém volném pohybu v jakémkoliv členském státu Unie. A pokud bychom se chtěli na otázku podívat z trochu jiného úhlu, odlišnou perspektivou, tak je cílem umožnit orgánům jednoho státu Eh, využít eh, autentického či oprávněného eh, aktu jiného státu a to stejně jako svého vlastního. Do jaké míry se jedná o tuto přeshraniční možnost jako o užitečnou novou možnost? Často jde tedy o to mít ověřené dokumenty, bezpečné dokumenty, které obsahují Eh, opravdu eh, kvalifikované důkazy, co se týče eh, prohlášení, která jsou v těchto aktech uvedena, uvedena a certifikována příslušným orgánem. Takže tady je vlastně něco, co umožní následně při tom dědickém řízení dodat celému řízení větší právní jistotu a bylo by skutečně škodou, kdyby takovýto ověřený otevřený pravý dokument eh, neměl eh, možnost být použit, i kdyby to mělo být v jiné zemi než v zemi svého původu. Takže tváří v tvář E, této, tomuto požadavku využívat těchto dokumentů, pravých dokumentů e, v jiných státech než v těch, které byly vydány. Tady vlastně zatím ještě neexistují nějaké, e, nějaký referenční rámec. Zatím se aplikují pravidla podle soukromého práva. Ta se od sebe velice často hodně liší, mohou být i odlišným způsobem vykládána Eh, justičními orgány, správními orgány či soudy, které pak některé ty případy eh, dědických řízení řeší. A proto je zapotřebí, aby komunitární legislativec tuto otázku proskoumal a snažil se najít řešení. V bodu úvodního ustanovení 26 a ve článcích 34 a 35 jsou eh, uvedena důležitá pravidla, která by umožňovala v případě přijetí použití, přeshraničního použití těch eh, pravých aktů. Tyto eh, normy již vyvolaly celou řadu diskuzí a i určité kritiky. Někteří šli tak daleko, že žádali jejich odstranění. Ale je to patrně proto, že ne všichni úplně pochopili celkový rozměr těch výzev, které z těchto otázek vyplývají. Myslím, že eh, ty kritické hlasy možná vycházejí od těch, kteří ne vždy chápou, o jaké akty jde. Já jsem jich pár uvedl z kraje svého příspěvku. Myslím si, že osobní, eh, byť malá zkušenost eh, stačí k tomu, aby člověk na vlastní kůži poznal, co je to tedy tento pravý eh, akt a jak je používán právě především v těch dědických záležitostech. Někteří nechápou význam těch těchto eh, pravých eh, aktů eh, při dědických řízeních. Především trvají na tom, že je nemožné je vlastně stavět na stejnou úrovni jako soudní rozhodnutí, protože je zřejmé, že takovýto akt může být vždy spochybněn, případně i napaden před soudem. To je zcela běžné ale myslím si, že ti, kteří formulují tuto kritiku, neznají velmi dobře obsah a hodnotu těchto pravých aktů. Je zřejmé, že eh, takovýto akt může být spochybněn před soudem, ale to, na čem opravdu záleží, je, že tento akt eh, musí být vnímán a eh, může být vnímán jako skutečně pravý i v jiném státu než ve státu svého původu. To znamená, že jeho pravost je skutečnou hodnotou, že je potřeba nebo je možné ji použít jako hodnotu, jako eh, hodnotu výkonou, což je velice důležité. A to mně připadá zvlášť významné, protože hodnota eh, privilegovaného důkazu by měla být uznávána i v jiné zemi než v zemi Eh, tedy původu a eh, tento charakter eh, nemůže být spochybněn ani tím, že je dotyčný akt opravdu možné spochybnit i před soudy i jiné země. Takže pravidla o pohybu těchto aktů na území Unie zatím nemáme. Existují pouze některá osa, měla ojedinělá pravidla, co se týče vykonavatelnosti Eh, vyplývající z těchto eh, aktů, ale nejsou souhrná. Takže tady je zapotřebí eh, tuto, toto prázdné místo vyplnit a umožnit pohyb pravých aktů. Chci připomenout, že nařízení, které je navrženo v tomto směru, vyplývá již ze stávajících AKY, z nařízení eh, o uznávání aktů eh, exekutivní povahy, eh, což je uvedeno ve článku 50 bruselské úmluvy Eh, ohledně pravomoce a uznávání ve věcech obchodních a občanských a zároveň ve článku 50 bruselské úmluvy. Kromě toho ještě tedy ta vykonávatelná eh, hodnota se také nachází eh, v právní normě ohledně výkonu a uznávání rozhodnutí v manželských sporech, další oblast, o které jsme dnes hovořili, a v nařízení 805 lomeno 2004 a v nařízení 4 z roku 2009 o vyživovací povinnosti. Pravý akt v zemích e, občanského práva, tedy notářský akt, je již součástí tedy té komunitární disciplíny a má tedy průkazní hodnotu. V komunitární právní úpravě najdeme další důležitý akt, a to definici takzvaného autentického pravého aktu, který stanovil soudní dvůr eh, v rozhodnutí Unibank 17. června 99 který říká, autenticita aktu bude Eh, prohlášena veřejným orgánem a jeho obsah, nejenom podpis, bude eh, prohlášen za pravý eh, a to ve státě, kde se předpokládá jeho uplatňování a který tedy pak, to pak zahrne i jiné státy než státy vydávající. To pak bylo zakotveno do nařízení o evropských vykonatelných aktech a nařízení o vyživovací povinnosti. Pravý akt, e, jakožto koncepce, e, je v komunitární legislativě již 40 let, pokud se ohledneme na Brusel 1, ale co nemáme zakotveno v právní úpravě společenství, je pravidlo, e, které by se vztahovalo na důkazní hodnotu takového pravého aktu. A to je velice důležité v otázkách dědictví. Pokud máme eh, tedy soupis pozůstalosti, eh, tak eh, ta se může nacházet třeba v různých státech. Pokud v jednom státě existuje tento pravý akt, může být vnímán jakožto důkaz existence pozůstalosti v celé evropské oblasti. Můžeme si také připomenout, že Evropský parlament k tematice pravých aktů vydal studii například. Tak byla, bylo přijato usnesení v této oblasti a to ukazuje, jak důležitá tato problematika je. Zmiňovaná studie, respektive více studií to je, Například obsahuje studii využití veřejných listin se, provedenou Britským institutem mezinárodního práva srovnávacího se zaměřovala na formality, které jsou dodnes nezbytné, eh, když chceme prokázat původ nějakého aktu. Je to tedy jasné, zdokumentované a užitečné, pravděpodobně pokud se tím eh, parlament bude chtít eh, zabývat přeshraničním užitím notářských listin. A dále bych zmínil další studii, kterou zadal Evropský parlament Evropské notářské radě se spolupr- ve spolupráci s Německým notářským institutem. Ehm, šlo o komparativní studii eh, pravých eh, listin v Itálii, Francii, Německu, eh, Polsku, Rumunsku, Švédsku a dalších. A zaměřovala se ta studie na různost právních systémů. A pak proběhl pak bylo přijato usnesení v roce 2008, 18. prosince, které se vztahovalo na problematiku eh, evropské pravé listiny nebo aktu, eh, které zdůrazňuje rozdílnosti mezi zeměmi se zvykovým právem a právem občanským. Pokud se ohledneme na to, co jsem dosud popsal, můžeme dojít k závěru, že přeshraniční užívání notařských listin jakožto důkazních listin eh, si stále žádá kodifikaci na úrovni EU, abychom dosáhli eh, snažšího našího eh, přesunu těchto pravých listin veřejných listin, což je velice důležité. Eh, to už dosaženo je, ale zatím eh, důkazní hodnota těchto listin ještě není jednotně prokázána. Ehm, Prava úřední listina by měla mít stejné účinky z hlediska pravosti a důkazní hodnoty i v jiných státech než v zemi původu. Pravá úřední veřejná listina může být pokládána za ekvivalent úřední listině vydané v jiném státě, třeba ve státě cílovém by neměla mít výraznější účinek než zemi původu. A zároveň ze stejné logiky vyplývá, že by neměla mít ani v zemi cílové výraznější účinky, než mají ekvivalentní veřejné listiny místní. Eh, veřejná listina eh, zůstává také aktuální, eh, může se stát předmětem spochybnění, ať už v zemi původu nebo v zemi cílové. Možná nalezneme také rozdíly v tom, eh, jak bude tato legislativa uplatňována v různých oblastech. A v tomto směru byla již přidata doktrína a pokud jde o schválení tak si myslím, že bychom mohli nalézt řešení, které by bylo užitečnější a jednodušší a které umožní používání pravých veřejných listin v celém evropském právním prostoru. Děkuji panu Paskalisovi za toto podrobné vysvětlení notářské listiny v Evropě. To nás bude zajímat i v příštích letech a budeme se i v tomto nařízení zabývat touto problematikou. Nyní bych chtěl dát slovo panu Chassanovi francouzskému notáři. Prosím, máte slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. Návrh nařízení z 14. října 2008 uplatňuje dvě zásady. Jedno příš, eh, rozhodné právo a eh, obvyklé místo eh, pobytu, což má být tedy vyjádřením toho stabilního vztahu mezi zemřelou osobou a uplatňovatelem nároku na pozůstalost. Já pracuji v rámci evropských notářských eh, postupů a musím říct, že ve svém příspěvku mohu vlastně zohlednit uvažování eh, notářů napříč Evropou a ostatně i můj eh, předchůdce hovořil o tom, že rodinné právo vyplývá z kultury a svrchovanosti jednotlivých států a to mohu než potvrdit. Eh, chci říct, že jednotnost rozhodného práva má své dopady na členské státy, tím se budu také zabývat a pak eh, o úrovni, pohovořím o úrovni ochrany, kterou by toto nařízení mohlo přijmout. Eh, takže oddělenost, to je princip, který v některých státech převládá a e, nařízení by tedy toto překlenulo a e, chránila by se tedy jak ta nemovitá e, část, tak další parametry. Tyto věci byly zvýrazněny několikrát a také se hovořilo o nevýhodách, které by vyplývaly z odlišných systémů. To, že toto nařízení by celý postup eh, zjednodušilo. Takže eh, toto, eh, pokud by bylo přijato, tak by to mělo nicméně určité důsledky pro pozůstalost, protože by tady vlastně ten takzvaná rezerva pozůstalostní byla oslabena. Ta se Eh, vždy eh, tedy vztahuje k zemím, kde se nachází eh, daná nemovitost, pokud tento institut v té zemi je uznáván. Vy jste se, pane předsedo, tímto také v eh, úvodním slovu zabýval. Nařízení se snažilo v rámci článku 27 eh, toto řešit. Někdy to národním legislativcům eh, připadá, alespoň to vyplývá z předchozích konzultací, nepostačující Návrh trvá na tom, že e, odkaz na veřejný pořádek musí být e, vlastně uplatňován pouze mimořádně a to vlastně e, u některých vede k tomu, že se domnívají, že Evropská unie možná není e, e, tou e, instancí, kde by, která by měla být kompetentní, co se týče určování veřejného pořádku. Na jedné straně tady máme soukromé právo mezinárodní, na druhé straně budoucí jistotu a nutnost ochránit rodinu. Řekl jsem, Eh, že budu mít tři eh, připomínky. Nejprve tedy o následnickém režimu, eh, který zemřelý uvažoval, za druhé princip proximity a za třetí je tady otázka vypořádání. Takže k té první věci. Jedna z kritik se týkala velkého počtu těch dědických režimů člověk, který eh, tedy eh, chce eh, tyto věci upravit, tak velice obtížně může vše naplánovat pro případné tedy osoby, které si toto budou nárokovat. A to, co by mohlo připadat eh, zájem, eh, těm zájmovým stranám jako jednoduché, eh, tak by zase nevždy odpovídalo pravidlem. Ty moderní právní režimy se odklánějí od toho principu veřejného pořádku a mohu uvést určitý příklad. Ve Francii se anticipuje vlastně to, omezi, to, to zrušení eh, omezení. To znamená, že pokud by něco takového mělo platit, tak musíme mít jistotu, že při plánování pozůstalostního vypořádání budeme tady mít jedno platné rozhodné právo. Eh, to, co je zatím málo známo, je e, vlastně e, zohledněno v návrhu e, daného nařízení ve článku 17. Já jsem tedy velkým zastáncem toho jednotného práva a ochrany osob a rodinných příslušníků. Tedy vybrat si eh, to rozhodné právo je zcela zásadní eh, pro eh, dané osoby a je třeba nicméně ještě hledět na podmínky formy i podmínky té podstaty věci, aby byly příslušné, příslušná práva těch Eh, přísluš, těch, těch osob zohledněna. Druhá poznámka se týká eh, ta, ta, ta, toho cíle proximity, blízkosti eh, zemřelého. Takže pokud se jedná o obvyklý, obvyklé místo pobytu, tak tam bude soustředěna největší vlastně masa těch eh, objektů, které budou předmětem pozůstalosti, eh, včetně eh, hmotných i nehmotných statků. Například hlavní místo pobytu a to je poměrně dost obtížné, aby dědici vlastně poznali, co všechno patří do toho e, dědického řízení. Je poměrně e, dost složité získat všechny informace. E, první ty informace tedy znamenají hledat v nejbližším místě toho, posl- toho obvyklého pobytu a tam je eh, třeba eh, se eh, opřít o rozhodné právo a třetí poznámka, zpráva a vypořádání řízení o pozůstalosti, tak buď ta pozůstalost přejde přímo na dědice, a nebo je to tedy osoba správce, který se věcí zabývá. Tady se podle většiny případů jedná o vnitřní hmotné právo a někdy to vybrané rozhodné právo může vést k jedniž, jednodušejšímu řešení, které může zajistit vyšší míru ochrany členů rodiny a e, zase e, to vypořádání e, je, musí být opřeno také do značné míry o dobrou vůli těch zúčastněných stran. Rodiny zde naleznou vlastně takovou možnost navíc, jak zajistit harmonický způsob toho vypořádání a nařízení také upravuje e, ty likvidační otázky e, vztahové a konkrétně článek 21 nařízení hovoří o e, aplikování vnitřního práva daného člene, členského státu. A zde vlastně ten jednotný dědický právní nástroj věci řeší a upravuje lépe, eh, především v těch oblastech, kde by tak snadno harmonie nebyla k nalezení. Eh, vyhledávat velké výzvy v této oblasti eh, je tak trochu hrou na schovávanou v právním prostředí. Je třeba být velice obezřetný, aby se tady vlastně Eh, vyhnulo eh, případným komplikacím. Eh, rozhodné právo, které vyplývá vlastně z toho posledního místa pobytu dané osoby, je patrně tím nejjednodušším a nejúčinnějším nástrojem pro ochranu práv i pozůstalých. Každá země samozřejmě má své zvyky, má e, své ustálené postupy, e, které jsou pak ještě aplikovány prostřednictvím dalších zúčastněných osob od notářů až po soudce. Závěrem bych chtěl říct, že tady je e, také význam určitého formalismu, a e, význam e, ochrany e, rodiny. Profesor Grimaldi z Pařížské univerzity řekl toto. Pro listiny či akty této povahy je formalismus skutečně nutný, protože je třeba dodržet kroky, které se často vymykají, jsou, vymykají běžným postupům, ale spadají pod právo. Děkuji pana Šasenovi za podrobné vylíčení tohoto problému spojeného s rodinami a blízkými příbuznými a s posledním místem pobytu. Já to považuji za velice pozitivní hodnocení. A nyní bych chtěl přidat slovo paní Lence Lešaj. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Ne, prosím, je to paní. Paní Lenka Lešaj z České republiky, prosím. Děkuji. Moje jméno je Lenka Lesaj, <laughs> ne Lešaj, tak jenom, ale i... Tak, tak dobrý. Tak, tématem mého příspěvku je obsah a účinky Evropského osvědčení o dědictví podle návrhu nařízení o dědictví a závětech. I zde jde o téma, o kterém by bylo možno hovořit celý den. Máme ale 10 minut a proto se pokusím E, v tomto krátkém časovém úseku vystihnout základní body, které považuji za skutečně důležité. Evropské osvědčení o dědictví má sloužit k usnadnění vypořádání dědictví s cizím prvkem v rámci Evropské unie. Jak e, už jste slyšeli v jednotlivých členských státech se liší způsob nabývání dědictví liší se nástroje k prokázání oprávnění dědictví jejich právní povaha a podmínky pro jejich vydání. je proto téměř nemožné prokázat oprávnění k dědictví v jiném členském státě. podle návrhu komise má mít eh, evropské osvědčení Eh, ve všech členských státech stejný obsah a účinky bez ohledu na to, ve kterém z členských států bude vydáno. Obsah a účinky budou záviset především na tom, co má být účelem tohoto osvědčení. Podle článku 36 návrhu nařízení je hlavním účelem osvědčení vytvoření důkazu o způsobilosti dědice, závětního dědice a pravomoci vykonavatelů závětí nebo správců dědictví. Mezi účelem Evropského osvědčení o dědictví, jeho obsahem a účinky existuje úzká vazba. To je jedním z důvodů, proč španělské předsednictví navrhlo přesnější definici účelu e, osvědčení, kde je zdůrazněno, že toto osvědčení je určeno pro použití v jiném členském státě tato definice je obsažena v článku thirty six a odstavec one revidovaného textu návrhu nařízení předloženého společně španělským a belgickým předsednictvím dne. thirty six. two thousand and ten co tedy má být obsahem evropského osvědčení o dědictví? už bylo řečeno že obsah bude záviset především na jeho účelu obsahu použitelného práva a účincích které mu mají být přiznány s ohledem na účel osvědčení by v něm mělo být jednoznačně stanoveno kdo je oprávněn k dědictví a v jakém rozsahu. mělo by být možné omezit obsah osvědčení na účel pro který má být vydáno s tím i návrh nařízení počítá. nemělo by ale obsahovat více informací než je třeba a mělo by být přehledné. údaje které mají být v osvědčení obsaženy podle návrhu komise jsou uvedeny v článku 41 odstavec 2 návrhu nařízení. Není sporu o tom, že osvědčení by mělo obsahovat identifikaci vydávajícího orgánu, včetně data vydá, vydání, údaje žadatele, údaje o zůstaviteli, informaci o použitelném právu na dědictví, údaje o oprávněných osobách, případně jejich podílu na dědictví. Některé z navržených údajů si ale zasluhují bližší pozornost. Jde především o údaje uvedené pod písmeny H, I, J a K. Tak za prvé, obsah, eh, ta osvědčení nemůže obsahovat seznam majetku příslušejícího určitému dědici nebo odkazovníku, jak je navrhováno pod písmeny H a I. Některé členské státy sice znají instrumenty, ve kterých je potvrzeno jak byl majetek rozdělen mezi dědice ale uvedení seznamu zděděného majetku v evropském osvědčení o dědictví byl, bylo v rozporu s jeho účelem. účelem je prokázání způsobilosti a práv dědice v jiném členském státě. není důvod v osvědčení uvádět seznam majetku který se nachází třeba i v jiném členském státě než bude osvědčení ve výsledku použito Navíc není ani možné zajistit úplnost takového seznamu. Za druhé, v osvědčení není ani možno uvádět seznam práv příslušejících jednotlivým dědicům ani omezení těchto práv, jak je navrženo pod písmeny H, I a J druhého odstavce. To by bylo opět v rozporu s účelem osvědčení. Evropské osvědčení o dědictví nemůže tato práva zakládat rozsah a omezení těchto práv je dán použitelným právem. proto by bylo v evropském osvědčení o dědictví vhodnější uvést odkaz na příslušná ustanovení použitelného práva. nabízí se zde možnost využití evropské soudní sítě jako zdroje spolehlivých informací o obsahu tohoto práva. Ze stejných důvodů není možno eh, v osvědčení uvádět ani seznam úkonů, které mohou dědic, odkazovník, vykonavatel nebo správce dědictví činit ve vztahu k dědictví podle použitelného práva, jak je, po, jak je navrženo pod písmenem K. No. Jaké má, být, eh, jaké má mít osvědčení účinky? V původním návrhu komise je uvedeno, že os, osvědčení o dědictví má být automaticky uznáváno ve všech členských státech. O uznávání se ale hovoří spíše u soudních rozhodnutí, kde se ale zároveň stanoví důvody, pro které nelze soudní rozhodnutí uznat. Bez ohledu na použitou terminologii je nejprve třeba určit, jaké účinky má osvědčení mít z hlediska volného pohybu podle revidovaného textu španělského a belgického předsednictví má mít evropské osvědčení o dědictví účinky ve všech členských státech aniž by k tomu byla vyžadována zvláštní procedura. tyto účinky by měly spočívat v presumpci správnosti jeho obsahu jak je navrhováno v odstavci two článku. forty two k tomu však musí být stanoveny určité procesní záruky návrh nařízení určité záruky obsahuje v článcích 37, 38, 40 a. 43. procesní záruky stanovící důvody pro neuznání soudního rozhodnutí se ale na osvědčení o dědictví nestahují. s ohledem na čas se těmito zárukami nebudu na tomto místě blíže eh, zabývat ale musím zdůraznit že k tomu aby osvědčení mohlo mít požadované účinky je třeba aby osoba které bude osvědčení předloženo měla možnost si zkontrolovat jeho platnost to je zda nebylo zrušeno pozastaveno nebo změněno. v této souvislosti by bylo vhodné zabývat se otázkou elektronického rejstříku jak navrhuje například max planck institut ve své studii. vraťme se ale zpět k samotným účinkům domnívám se že není sporu o tom že evropské osvědčení o dědictví může mít účinky spočívající v presumpci správnosti pokud se jedná o způsobilost dědice závětního dědice či pravomoci vykonavatele závěti nebo správce dědictví. problematická je už ale ochrana dobré víry osob jednajících v důvěře v obsah osvědčení jak je navrženo v odstavcích three a four ochrana dobré víry ve vztahu k převodu majetku je totiž záležitostí národního práva jedná se o právo majetkové nikoli o právo dědické. nejdůležitější je ale zmínit ustanovení odstavce five návrhu komise podle kterého má být evropské osvědčení o dědictví platným dokumentem pro zápis do veřejných rejstříků. Evropské osvědčení o dědictví ale samo o sobě nemůže být vykonatelným titulem. Tento názor vyslovilo i španělské předsednictví a řada národních delegací při jednání pracovní skupiny Rady ministrů na občanské právo. Tento názor nakonec potvrdila i komise při jednání této skupiny ve dnech 15. a 16. června 2010. Evropské osvědčení eh, o dědictví má sloužit k prokázání oprávnění k dědictví v jiném členském státě, aniž by oprávněné osoby musely k prokázání svého postavení předkládat jakékoliv další dokumenty. Nemělo by sloužit k žádnému jinému účelu. Může být pouze platným důkazem o způsobilosti dědice nebo odkazovníka či o pravomocích vykonavatele závěti nebo správce dědictví. Děkuji vám. Děkuji paní Lesaj za Děkuji paní Lesaj za vylíčení této velice komplikované materie. Je to opravdu velice obtížná e, součást. Teď tedy máme už málo času, ale mám tady přihlášky do diskuze. Pan Tomej se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Chci Eh, reagovat na vaši připomínku, kterou jste učinil na začátku. Já jsem tady v podstatě splnomocněn říci, že mé pochybnosti tady mohu vyjádřit poněkud rezervovaně ale vidím, že jestliže takovéto osvědčení chceme, jestliže chceme mít určité dopady tohoto osvědčení, tak můžeme říci, že by mělo vstoupit v platnost, ale proto si myslím, že je to velice rozumné toto akceptovat. A své e, námitky už nebudu dále zmiňovat. Za druhé chci říci, mám určité pochybnosti, které se týkají státní příslušnosti příslušnosti, ale tady také uznávám, že musíme dospět k rozhodnutí, může se brát jak státní příslušnost, tak také poslední místo obvyklého pobytu. Eh, jedná se tady o volbu určitého klimatu, o určité kultury, ale není to nutné především pro eh, dědické právo. Je ovšem důležité dospět k rozhodnutí. Za třetí, to tady trošičku zaznělo v při připomínce paní Lesaj. Je to téma rejstříků. Zítra ve spolkovém sněmu budeme debatovat o zavedení centrálního testamentového rejstříku v Německu. A já si myslím, že by bylo zcela správné přemýšlet o tom, zda bychom to neměli udělat i v rámci celé Evropy, abychom ne, ne, zda bychom neměli zavést takovýto rejstřík. V Německu to zatím ještě nemáme, některé členské státy znají takovéto národní rejstříky testamentů a teď tedy kladu otázku, neměli bychom se zamyslet nad tím, že bychom to zavedli v celoevropském měřítku? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom jednu připomínku k tomuto tématu Evropského osvědčení o dědictví. Přibližně před rokem jsme diskutovali ve francouzském senátu. Dospěli jsme k velice pozitivnímu stanovisku této iniciativě společenství. Francouzská vláda a jednotlivé evropské instituce na to byly také upozorněny na skutečnost, že ve Francii a možná i v jiných zemích existuje mechanismus tohoto určitého povinného dědictví. Je to tedy ochrana dědiců. Existuje tady také, eh, že ustanovení, že určitá část dědictví může být odložena stranou podle toho, kolik tady máme dětí, kolik máme oprávněných dědiců. A my bychom chtěli evropského legislativce upozornit na nutnost odrazit eh, tento mechanismus tzv. dědické rezervy eh, v daném textu, protože my jsme těmto E, principům oddání. Je tady určitá tradice a v návrhu nařízení by se teda tato realita měla objevit. E, takže možná by nám někdo mohl odpovědět na to, e, jakém stavu, v jaké fázi se práce na této věci nachází. Budu na to stručně reagovat. Nechci tady hovořit jenom o tom, co děláme v Bundestagu, ale já si myslím, že je dobré eh, hovořit o pozitivních výsledcích i v tom smyslu, že zákonodárci se zabývají touto materií i na národní úrovni a je to skutečně eh, Otázka státní příslušnosti, samozřejmě o tom nechci hovořit, že je to tedy, eh, by, by byla velice rozsáhlá diskuze, ale tu už jsme také vedli. Já osobně bych eh, uvítal něco takového, jako je zelená kniha. A teprve v průběhu toho času, kdy jsem se zabýval touto materií, dospěl jsem k přesvědčení, že kdybychom eh, měli právo volby, tak by to bylo správné. Jestliže tedy to budeme vázat na státní příslušnost, tak nebudete mít právo volby. Musíme tady také hovořit třeba o tom obvyklém místě pobytu, o té lhůtě tři roky a podobně, ale s tím eh, se daleko nedostaneme. Pouze v té kombinaci obvyklé místo pobytu a možnost volby práva, jedině díky této kombinaci se dostaneme o kousek dál. To je mé přesvědčení. O nás, u nás se diskutuje o tom, co jste tady zmínil? Na posledním společném zasedání se spravodají a s členy ministerské rady se o tom hovořilo tam vystoupil také francouzský profesor Pato z Paříže, který předložil studii eh, nebo dal zhotovit studii na téma této problematiky. Přesto ovšem musím říci, když se podíváte na představitelnou kombinaci, tak se tolik nezmění. Jsou tady ale i pozitivní prvky, pozitivní okolnosti. Německý státní příslušník který je ženatý s francouzskou a ve Francii žije, už se tam se vším seznámil, z německého hlediska podléhá německému dědickému právu. Máli problémy se svými dětmi, možná i s manželkou, a své peníze uloží v Německu, jenom pokud jde o imobilie, tak to je trošku obtížné, ale jinak tedy může podléhat německému právu. Německo ale také uznává toho povinného dědice. Mezitím se něco změnilo i ve francouzských poměrech a ty rozdíly už nejsou tak vysoké. Jestliže to tedy budeme posuzovat ve vzájemné souvislosti, tak to nepovede k žádnému masivnímu zhoršení situace a Většiny případů se to ani nebude týkat. Jedná se pouze o problémy přeshraničního charakteru. Ale jak už bylo řečeno, byla zadána studie na toto téma a k jakému výsledku se dospělo, o tom se hovořilo. A nyní dávám slovo lordu Brownsevi k závěrečnému slovu. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte, abych jménem zástupců všech národních eh, parlamentů poděkoval eh, výboru Jury Evropského parlamentu za zorganizované jednání. Musím říct, že Eh, jsem rovněž eh, notářem, i když eh, asi trochu odlišným, s odlišnými názory než ty, kteří tady hovořili. Asi víte, že Spojené království neprojevilo vůli po opt-inu některých těchto návrhů a v tomto bylo byli jsme podpořeni příslušným výborem, jemuž předsedám v sněmovně Lordů. My nicméně velice podrobně prostudovali eh, tento návrh komise a upozornili na komplexnost eh, této věci. Některé z těchto komplexních záležitostí byly zmíněny i zde eh, vámi a kolegou z Bundestagu před pár vteřinami. Velice Eh, jasně eh, chci říct, že eh, nechci být příkladem dalšího typického angličana. My vnímáme potřebu určitou, určité změny, my vnímáme existenci skutečných problémů pro občany, kteří jsou tak či onak předmětem některých přeshraničních věcí, ale zrovna eh, tak si domníváme, že snaha eh, po nějakém celkovém vše pokrývajícím řešení sebou nese určité nebezpečí, eh, nezamýšlené důsledky a komplikaci věcí v některých oblastech větší, než jak tomu je v současné době. Tohle všechno se tak hluboce dotýká majetkového práva a, kultury členských států, že vidí vnímáme nutnost postupovat nesmírně obezřetně. Komise tak například postoupila v oblasti trestně právní e, s poměrným úspěchem, krok po kroku v e, konkrétních oblastech, e, což se nám jeví jako lepší možnost než takový ten všezahrnující návrh typu omnibus proposal, jako je tento. Možná, že jsme vnímáni jinak než ostatní zbytek Unie, protože máme prostě jinou právní tradici, jiný systém i v oblasti majetkového práva. A jsme oddáni myšlenku, myšlence, že tedy eh, by bylo třeba, aby eh, um, um, umožnit, aby každý eh, k, k možnosti rozdělení svého majetku přistupoval podle své vůle. Tady to prostě je velké téma ve Spojeném království a chci, aby vážené poslankyně a poslanci pochopili jednu věc. Eh, role eh, notářů ve Spojeném království eh, je možná trošičku odlišná od role notářů v dalších státech Unie a bylo, byly tady některé ty situace velice dobře popsány. Ne všude má notářská listina stejnou váhu jako soudní rozhodnutí a to mě opravdu vede k problémům, které máme s tímto evropským osvědčením o, e, o, o pozůstalosti či dědictví a e, nejenom e, jsou tam tedy zahrnuty soudní rozhodnutí, ale také notářské listiny a kladu si otázku, zdali to bude postačující pro převod e, nemovitostí, e, aniž by tady byly ty, tato právo na zastoupení, které bychom očekávali. Ostatně obdobné problémy máme také s těmi veřejnými listinami. Já si uvědomuji, pane předsedo, že čas rychle běží a a e, určitě e, rozumím tomu, že Spojené království e, v tomto směru dále sleduje, jak se bude tato věc vyvíjet, tento návrh vyvíjet těžko eh, dospět k závěrečnému rozhodnutí, eh, nebo těžko říct, zdali eh, se rozhodneme tak či onak, přijmeme ten návrh či ne, ale obvykle místo pobytu jako zásadní faktor je zajímavé, ale je třeba ho ještě mnohem více prohloubit a rozšířit. A co také vnímám jako velice důležitou věc z národního pohledu, je zajistit, aby eh, také bylo ochráněno, eh, byla ochráněna eh, věc výběru dědické daně. A to je nepochybně něco, co budeme také sledovat. Myslíme si, že zjednodušovat ten postup a ponechávat ten specifický tedy pozusta- specifickost pozůstalostního řízení je e, možná trochu složité. Já se e, omlouvám, že nemohu se tedy dát na jednu loď e, tady a teď s našimi dalšími významnými kolegy. Chci říct, že kdybych Eh, si mohl vybrat, tak bych se nepochybně stal notářem na kontinentu, kde to vypadá jako mnohem lukrativnější a eh, pestřejší práce, než být notářem ve Spojeném království. A ještě jednou eh, myslím, že všichni mý kolegové doma v parlamentu se budou zabývat ještě tímto návrhem. V tuto chvíli si myslím, že Spojené království by spíš mělo vstoupit do tohoto režimu, než se ho eh, eh, vzdát, ale eh, radil bych k velice obezřetnému, pomalému postupu krok po kroku, protože tam vidím větší šanci na úspěch. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Musím ještě říci, tomu, že Spojené království a britští kolegové tady diskutovali s námi o tomto návrhu a já to tedy považuji za velice správné, to, co bylo akceptováno. Uvidíme, zda se eh, Spojené království takto probojuje k tomuto názoru. Výhoda je v, tom, že tyto diskuze vůbec vznikají a já, pokud si vzpomínám, tak eh, ve Spojeném království se zabývají touto materií, ale zjistil jsem, že ta všeobecné názory tam nejsou tak v souladu. Ale Jestliže byste o tom hovořili s nějakým normálním člověkem, tak už eh, v druhé polovině první věty dospějete k tomu, to, co tady řekl eh, Lord, tedy dospějete k daním. Pokud je o lidi, tak okamžitě to přestávají chápat, nerozumí tomu eh, s tím použitelným právem, okamžitě sotožňují daňové právo, což v daném případě vůbec neplatí. Eh, já opakovaně využívám této příležitosti, abych na to poukázal, protože tady dochází k častým nedorozuměním. Chci ale poukázat na to, že naše iniciativa vedla ke konzultaci o daňovém právu která by ovšem byla pak zbytečná. Ne, že by daně měly být sjednoceny, ale tady vlastně neexistuje téměř žádná dohoda o dvojím zdanění, anebo je to mezi málo státy v Evropě. A pro jednotlivé občany v jednotlivých případech to může být opravdu trpké probuzení, když to porovnávají se všemi těmi konstelacemi, které existují. Já jsem toho názoru, že tento návrh nařízení je v pořádku. Není to eh, eh, možná záležitost jenom pro právníky, ale i pro soudy, možná ano, a je to záležitost všech těch zástupců eh, států, kde platí princip státní příružnosti. Především se jedná o ty, kteří musí bojovat eh, s cizím právem, v podstatě chci říci, že musí používat právo šarii. Ale i toto by v mělo být v podstatě eh, posuzováno jako velký pokrok, a to chci říci na adresu jednotlivých států, že tedy v podstatě se dospělo o krok dál, než když jsme to vázali jenom na státní příslušnost, jak to činil i můj vlastní stát. V každém případě, jestliže chceme mít právní jistotu pro zůstavitele, tak si myslím, že v každém případě je to velká evropská přidaná hodnota, o kterou se zde jedná. Děkuji všem účastníkům, všem přednášejícím, všem expertům, kteří eh, tady vystoupili a kteří tady se zájmem naslouchali. Přeji vám eh, dobrou chuť a uzavírám dopolední schůzi.